May I Já bych požádala sekretariát, aby se dostavil na pódium a začneme. Dámy a pánové, dobré ráno. Omlouvám se za drobné spoždění. Poslanci mají trochu problém vždy s dopravou, aby se dostavili, ale i přesto bych hned ráda zahájila. Máme opravdu zajímavé body na našem pořadu jednání. Je to poslední část zasedání pod výboru SEDE tento týden. A já nejprve ještě předtím, než pozdravím naše vzácné hosty, bych ráda zahájila debriefingem ze setkání z parlamentního schromáždění NATO v Teraně Delegace Evropského parlamentu se tam vydala eh, pod předsednictvím paní Evy Kajly. Ta delegace byla tentokrát veliká a aktivně se zúčastnila na plenárních zasedáních i v řadě výborů, takže eh, bez dalšího bych eh, ráda srdečně pozdravila nejprve paní Evu Kajli a požádala eh, ji o debriefing. Děkuji. Děkuji paní předsedající za tuto příležitost informovat kolegy v podvýboru SEDE o hlavních bodech našeho zasedání v Tyraně. My obě dvě jsme měli to potěšení a výsadu tam být. Já jsem byla předsedkyní eh, naší delegace. Všich, eh, chci poděkovat všem šesti členům za aktivní účast. Bylo to výjimečné zasedání, protože před několika týdny eh, se konal i summit ve Varšavě a pořad jednání byl plný vzhledem ke složité bezpečnostní situaci a všem výzvám. A hovořili jsme i o prioritách NATO Během třídenního zasedání eh, proběhla eh, řada i ostrých eh, debat o východním a jižním křídle NATO. Mohla bych vyjmenovat některá hlavní témata naší debaty. Jak asi všichni víte, zvláště Sýrie a ISIS, ale obecně nestabilita na Blízkém východě, migrační krize, uprchlická krize, ty zabraly větší část eh, pořadu jednání než na minulých zasedáních a také hybridní hrozby, válečné konflikty a vše, co je spojeno s bezpečností. Jednou z hlavních otázek eh, bylo to, jak komplexně reagovat a jak zlepšit spolupráci EU a NATO, o což se snažíme. řada států NATO hovořila o e, bezpečnostních problémech. My jsme se snažili o odpovědi, některé byly složité a obtížné, nepříliš konkrétní. Měli jsme příležitost i položit otázku e, zástupci generálního tajemníka NATO na hlavním zasedání a on především mluvil o tom, jak je důležité eh, zvýšit výdaje na obranu a řešit ty mnohočetné krize vzhledem k obrovské hrozbě globální bezpečnosti, protože, jak asi víte, mnohé členské státy neplní své povinnosti tak, jak bylo dohodnuto. Eh, hovořilo se eh, i o členství Černé hory v NATO, to všichni vítali zazněla priorita na posílení kolektivní bezpečnosti a odstraše, odstrašování a vypracování kolektivní strategie na zlepšení bezpečnosti v Africe a Blízkém východě. A bylo to i příležitostí poukázat na význam spolupráce mezi Eh, námi a o tom hovořila paní Mogherini, dal, další, pod, že další posílení strategického partnerství je důležité a já jsem o tom i také hovořila eh, ve svém projevu. Eh, zpráva delegace tu máte ve svých složkách. Já jsem tam připojila i hlavní body z debat, které zazněly v Albánii. Chci poukázat na aktivní účast naší delegace Zviditelnili jsme tím eh, Evropský parlament, to je pro nás zvlášť důležité a přispělo to k posílení i k posílení eh, zástupců Evropského parlamentu v NATO. Eh, příští týden budeme mít snídaňová zasedání v rámci naší delegace pro spolupráci s NATO, které také posílí naše vztahy s nimi. Těším se na další zasedání podobné v Istanbulu a jsem velice ráda, že vztahy mezi námi a na tom jsou tak dobré a děkuji paní předsedající za možnost vám toto sdělit. Děkuji vám paní Kali za uh, uh, tuto velice souhodnou informaci. Já bych k tomu asi dodala, že vzhledem že, že vzhledem, vzhledem k naší povaze se vždy e, snažíme nedominovat e, e, svou přítomností tomu meziparlamentnímu schromáždění, ale vám děkuji za skutečně aktivní účast na všech zasedáních výboru. S vaším dovolením bych eh, ráda tento bod ponechala bez debaty, protože se domnívám, že eh, máme k dispozici jak písemnou zprávu delegace pro vztahy s NATEM a vy jste nám teď ústně sdělila, Eh, o čem se hovořilo, takže to snad postačí a máme zde eh, na panelu už vzácné hosty a proto bych se ráda věnovala dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Jestli paní Kali souhlasíte, ano, děkuji. Dámy a pánové, je eh, mým velikým potěšením, že mohu představit další bod na našem pořadu jednání, který se týká otevřené spolupráce mezi NATEM a Evropskou unii. Tomu také odpovídá název tohoto bodu na pořadu jednání, kompatibilita a eh, komplementarita a spolupráce, budování eh, kapacit. Máme zde dva význačné eh, řečníky, pan Jorge Domek, toho dobře známe, jeden z vedoucích Eh, pracovníků EDA, eh, e který eh, často prezentuje evropský náhled. A máme zde také vzácného hosta z NATO, generála Denny Merciera. To je vrchní velitel NATO pro transformaci. A oba dva pánové nás budou informovat o tomto tématu. Eh, nejprve tedy eh, prezentace pana eh, Jorge Domeka a hned potom dám slovo panu generálu de Mercierovi. Pane Domeku, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za příležitost zde dnes představit podvýboru pro bezpečnost téma komplementarity a spolupráce mezi NATEM a EU v rozvoji e, schopností. Jsem velice rád, že zde mohu být i v přítomnosti kolegy generála Denise Merciera. Já bych rád řekl nejprve něco zcela samozřejmého. EU a NATO nejsou konkurenty, jsme partneři. 22 členských států EU patří mezi spojence a my potřebujeme zajistit, aby rozdíly v členství nenabyly na větším významu než podobnosti mezi námi. Pokračujme eh, v dialogu k zajištění eh, komplementarity naší práci. Eh, vzhledem k tomu, že máme jenom jedny síly, nemůžeme si dovolit zbytečné, zbytečné zvojování zvlášť co se týče programu. Komplementarita je naší mantrou. Samozřejmě jsou, je určité omezení tom, co můžeme dělat formálně. A je jasné, že nemůžeme oficiálně vstupovat do vstupních vztahů. Znamená to, že nemůžeme spolupracovat? Ne. Eh, pomocí eh, flexibility můžeme maximalizovat naše snahy ve prospěch všech členských států. Spolupráce mezi EU a NATO má mnohé formy. Máme tady ten oficiální eh, element, což je eh, skupina pro schopnosti nebo, eh, nebo kapacity NATO a i další. To funguje dobře do té míry, do které smí, ale musíme na to navazovat. Jak NATO, tak EU sehrávají zásadní úlohu v bezpečnosti a stabilitě na evropském kontinentě, ale dělají to zcela odlišným způsobem. NATO a Evropská unie sdílejí stejné zásadní hodnoty a stejné výzvy. Pokud eh, naše dvě organizace budou mít jasno, co se týče strategických priorit, bude snadné postavit se ke bezpečnosti eh, zcela, eh, zcela logicky. Obě dvě organizace ale se velmi strategicky Eh, překrývají, co se týče zvládání krizí eh, a mírových sil a tak dále. Eh, bezpečnostní podmínky na jihu a východě Evropy nutí vůdce NATO a EU e k lepšímu partnerství. Příkladem je situace v Egejském moři a to, jak NATO a EU tam spolupracují k řešení výzev. Jejímž cílem je značné snížení nelegálních přeplaveb eh, Egejského moře a ochrana vnějších hranic. To je výzva, protože ta složitost exponenciálně v uplynulých měsících roste. Je to signálem naléhavých výzev, ale také ochoty našich eh, vůdců intenzifikovat spolupráci. Musíme se přizpůsobit, aby k té spolupráci došlo, a to ze všech úhlů. Politicky, institucionálně a operačně. Klíčovou otázkou je ale, jak rychle se budeme umět přizpůsobit, abychom e, jednali proaktivně spíše než retroaktivně. Podle mého názoru lze tohoto e, dosáhnout pouze jedním způsobem pomocí lepší koordinace akcí, e, vyhnout se zdvojování a maximalizovat výkon všech zdrojů, propagovat synergie tam, kde je to možné a to vše Eh, provádět pragmaticky s ohledem na výsledek. EU a NATO musí pěstovat pracovní vztahy, které se dívají do budoucna, ne do minulosti. A provádíme to neformálně, ale strukturovaně za plné přítomnosti všech členských států a za respektování politických senzitivit. Chci poděkovat generálu Mercierovi za skvělou spolupráci, která splňuje to, co jsem právě popsal. EDA není statickou e, organizací, na to také ne. Proto se musíme dále snažit maximalizovat příležitost ke zbližování naší práce. E, e, na to má, hraje primární úlohu v kolektivní obraně, ale i EU musí dokázat se starat o naši vlastní, o naše vlastní bezpečí. Musíme si proto být vědomi eh, omezení NATO, kde eh, USA eh, poskytují asi 50 vlastně všech zdrojů. Komplementarita EU a NATO je velice rozumným úsilím, ale EU musí mít dostatek svobody k jednání ve své obraně. Proto také členské státy by měly podporovat rozvíjení schopností, tak aby mohli čelit celému spektru výzev, včetně eh, ochrany evropských občanů. Eh, jak víte, v roce 2014 ministři obrany EU schválili eh, politický rámec pro dlouhodobou spolupráci v obraně. To představuje velký krok kupředu v organizaci spolupráce v obraně systematičtěji v Evropě. To nejenom usnadňuje spolupráci v rámci Evropy mezi členskými státy, ale i se strategickými partnery, jako je NATO. Nadcházející globální strategie poskytne členským státům významné příležitosti, aby sjednotili své obrané úsilí. To bude zapotřebí ještě před summitem NATO a ten bude představovat také významnou příležitost k tomu, jak přispět zkušenostmi z obrany, tím, že se globální strategie e, přetaví e, v e, kapacity a schopnosti řešit veškeré výzvy, včetně hybridních hrozeb. Na tomto fóru bude EU pod, postupovat v úzké spolupráci s NATO. Jsem přesvědčen, že společně dokážeme splnit vysoká očekávání, eh, které na nás eh, Evropa klade. Eh, akční plán na obranu EU by nám měl umožnit využít veškerých relevantních nástrojů EU k intenzifikaci spolupráce mezi EU a NATO. Důležitá je i inovace. Musíme se zaměřovat na především rozumné využívání toho, co máme, kriticky se dívat na to, jak fungujeme a plně využívat stávajících a plánovaných investic, abychom zabránili fragmentaci a méně efektivnímu využívání zdrojů. EU potřebuje kolektivní přístup k inovacím, které nám poskytnou příležitost zajistit, aby inovativní schopnosti se dostaly na stůl. Měníme ale proces eh, rozvoje eh, kapacit a je potřeba to učinit nyní, jinak bychom stále zaostávali. Eh, v prosinci 2013 Evropská rada poukázala na potřebu integrovanějšího a udržitelnějšího přístupu k evropské obraně a vývoji technologií a schopnosti spolupracovat s partnery, což nám umožní i stimulovat pracovní místa, inovace a růst. Svoboda akce nebo volnost akce e, Evropy je krátkodobý i dlouhodobý faktor. Navazujeme na e, logistickou podporu ale ta dlouhodobější aspekt obsahuje i e, průmyslovou a technickou dimenzi. Navazujeme na e, dodavatelské řetězce a stávající moderní technologie a to bude klíčovým faktorem v zachování si strategického prvenství. Proto pojem strategické autonomie musí být vodítkem e, v plánování a financování naší politiky. Znamená to zachovat si nezbytný, nezbyt, nezbytnou volnost v jednání a pěstovat i know-how na systémové úrovni v reakci na nově se objevující hrozby. I eh, USA rozvinulo svou eh, iniciativu eh, obranou již třetí svého druhu. Ta má zajistit Eh, americké prvenství eh, na poli eh, obraných technologií. Pokud Evropa neučiní to samé, budeme zaostávat technicky. Tato iniciativa by mohla mít dalekosáhlé dopady na spojence i partnery politické, operační, průmyslové a, a technické. Měli bychom zajišťovat konstantní dialog na správné úrovni na obou stranách Atlantiku, ne jenom co se týče doktríny a operačních otázek, ale i e, co se týče průmyslového a technického partnerství. Měli bychom využívat slibných technických e, a tím se dostávám k závěrům z rady e, z prosince 2014. To má potenciál změnit výzkumnou krajinu v Evropě, ale také v NATO. Nemá to sice přímý dopad, nicméně bude třeba zohlednit také dopad na výzkum. Jaká je tedy připravená reakce? Jednoduše řečeno, by to měla být testovací fáze pro očekávaný evropský program výzkumu jako součást dalšího víceletého finančního rámce. Není to všechno ještě hotové, ale jsme připraveni při nejmenším naplnit ambice, které stanovila skupina osobností ve své zprávě o budoucím výzkumném obraném evropském programu. A to bude potřebovat rozpočet nejméně 3,2 miliardy do roku 2017, aby to bylo důvěryhodné a aby to skutečně znamenalo nějaký rozdíl. Přestože na začátku, no začátek eh, je teprve za pět let, neměli bychom to podceňovat. A je zřejmé, že to bude mít dopad na Eh, tyto věci, ale také na výzkumné plánování členských států. A je to potenciálně revoluce eh, v oblasti výzkumu a vývoje. A výzvou je zajistit, že to bude doplňkové k tomu, co už teď dělají členské státy, jaké mají pracovní programy a nesmíme to vidět jako náhradu. Skutečně to může změnit celou hru z hlediska našich schopností a kapacit. Dokončení globální strategie EU spustí řadu událostí v kontextu EU na základě očekávané návazné činnosti. EDA bude muset přehodnotit priority pro rozvoj dalších kapacit EU z hlediska obsahového i procedurálního. A CDP je východiskem pro tento vývoj, musíme se dohodnout na směru, kterým se budeme ubírat. Znamená to, že budeme mít jednotný výstup, z hlediska postupu pro obranu, protože členské státy mají jednotlivé složky, které eh, odpovídají tomu, co je na to. V EDA podporujeme také nadnárodní kapacity, protože členské státy EU musí víc investovat a musí investovat víc společně. A proto toho děláme hodně na podporu NATO, tím, že se snažíme eh, zaplnit mezery v kapacitách. Například tankování ve vzduchu. To je naprosto zásadní pro leteckou obranu. A je to také vyžadováno k tomu, aby bylo možné udržet operace na to. V minulosti evropské eh, ozbrojené složky spoléhaly na americké stroje. To se ukázalo třeba v kampani v Kosovu v roce 95, eh, pardon, 9 a potvrdilo se to také v Libii v roce 2011. EDA zpracovala globální přístup se třemi cíly. Navýšit celkové kapacity tankování ve vzduchu, omezit roztříštěnost a optimalizovat využití stávajících aktiv a organizací. Aby bylo možné dosáhnout těchto čtyř doplňkových pilířů, vznikla skupina a EDA úzce spolupracuje s dalšími organizacemi, jako je třeba NATO návaznosti na summit NATO ve Walesu na to zpracovala cestovní mapy na pomoc spojencům, aby naplnili své cíle z hlediska kapacit, pokud jde o národní investice, výzkum a vývoj. Tato cestová mapa je příležitostí spolupracovat a může být také motivací pro další spolupráci. Z pohledu EDA tato cestovní mapa bude obsahovat také velký, velké množství informací, které by mohly ovlivnit proces vývoje kapacit EDA. A měli bychom mít také databázy pro spolupráci a otevřené zdroje informací. A nyní bych rád upozornil na činnost agentury na té kolaborativní databázi, což je interní součást eh, vývoje kapacit. Kodaba dnes eh, schromažďuje informace o několika tisících plánů, programů a kapacitách členských států. Z hlediska obsahu informací EDA zjistila, že máme více než 60 příležitostí ke spolupráci na základě vývoje kapacit. A to nám umožňuje plánovat vývoj našich kapacit a zajistit soudržnost a koordinaci s našimi kolegy z NATO. A poslední věc. Agentura také usnadňuje interakci mezi ministerstvy obrany a dalšími evropskými institucemi, jako je Evropská komise, a prosazuje jejich zájmy prostřednictvím širších evropských politik, které mají dopad na obranu. Protože máme blízko k Evropské komisi, EDA může také nabídnout zajímavé příležitosti pro NATO. Jako příklad uvedu jednotné evropské nebe. Cezar bude mít velký dopad na obranou komunitu, která má největší flotilu v Evropě. Je tam více než 2000 bojových letounů, 800 dopravních letounů a 2600 vrtulníků. Podle některých odhadů náklady Cezaru pro armádu budou asi 4 miliardy eur. A to bude mít dopad i na NATO, konkrétně na e, letecké velení a kontrolní systémy. EDA je, má všechny předpoklady pro to, aby byla jakýmsi můstkem na Evropskou komisi, aby předávala názory a prosazovala zájmy obrané komunity, včetně zájmů NATO, která je plně zapojena na taktické úrovni v Cezaru a má možnost předávat své obavy EDA. Tím se dostávám k závěru svého příspěvku a na závěr chci zdůraznit, že měnící se bezpečnostní prostředí nám neumožňuje sedět se založenýma rukama. Zvlášť nyní, kdy stále více slyšíme výzvy členských států, abychom vyváželi územní obranu a také schopnost zprávy krizí a tak, abychom zpracovali opatření, abychom se postavili hybridní válce. Spolupráce v obraně je zásadní nejenom pro EU, ale i pro NATO. Prožíváme nyní období zvýšených hrozeb a zvýšených rozpočtů na obranu. Pokud teď nedokážeme spolupracovat, tak kdy? Je zřejmé, že je to dlouhá cesta. A musíme se také poučit navzájem ale pohybujeme se správným směrem. A ještě jednou vám chci poděkovat za příležitost vystoupit dnes společně s nejvyšším velitelem spojeneckých sil a vítám také vaše názory a samozřejmě otázky. Pane Domeku, mnohokrát děkuji. A nyní bych požádala generál Merciera, aby si vzal slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci Evropského parlamentu, pane Domeku, vážený kolego, dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že mám tuto příležitost oslovit váš výbor společně s výkonným ředitelem Evropské obrané agentury. Já souhlasím s jeho přístupem. A také se přimlouvám za hmatatelnější komplementaritu a spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. Jak jsem také říkal ve svém proslovu u, na Evropském obraném výboru před měsícem, kam jsem byl pozván, já si myslím, že takováto spolupráce už není otázka volby, ale otázka vůle. Domnívám se, že nemáme na vybranou, ale musíme posilovat schopnosti všech organizací a co nejvíce využít omezené zdroje. Na podporu tohoto přístupu začnu jedním postřehem. NATO a Evropská unie mají komplementární kvality, které jsou nutné k tomu, abychom účinně a společně čelili výzvám a vysoce komplexnímu prostředí na 20. století. A nyní konkrétně naše vojenské kapacity. Tady bych eh, rád nastínil, proč se musíme dále přizpůsobit a pokusím se popsat šest hlavních oblastí, které stanovilo eh, velitelství spojeneckých sil pro transformaci na dalších šest let. A zúrazním také podpůrnou roli e ACT a Evropské obrané agentury, abychom mohli rozvíjet kapacity nezbytné v EU a v NATO, abychom naplnili příslušné ambice. Na úvod bych rád ocitoval vysokou představitelku Federiku Mogheriniovou, která řekla, že v posledním desetiletí se svět dramaticky změnil. Já myslím, že všichni se shodneme na tom, že tempo změn se zřejmě nespomalí a NATO a Evropská unie budou čelit ještě většímu počtu společných hrozeb a výzev do budoucna. Jak vidíme už dnes, na východ a na jih, paralelní hrozby a kombinace všech těchto hrozeb dále přispívají eh, k rostoucí komplexitě našeho bezpečnostního prostředí. V podstatě vstupujeme do nové éry. Řešení krizí vyžaduje vyšší úroveň koordinace mezi státy a mnohými eh, mezinárodními organizacemi. Zlepšená spolupráce mezi NATO a EU může pomoct spojencům, členským státům a dokonce partnerům lépe předvídat krize, včas a komplexně reagovat a zotavit se eh, z případných zásahů nebo strategických překvapení. A to mě vede k druhému bodu. Jednotlivé vojenské kapacity se musí odpovídajícím způsobem přizpůsobit, abychom zajistili účinnou obranu a odstrašující účinek dnes i do budoucna. Na našem velitelství jsme stanovili šest oblastí, kde můžeme vylepšit náš postoj a můžeme zajistit, že jsou relevantní tváří v tváři jakýchkoliv výzev. Tyto oblasti však nejsou výlučné pro NATO. Nabízejí příležitosti ke zvýšené spolupráci a mohou pomoct vymezit společný směr, mezi spojenci, členskými státy a našimi dvěma organizacemi. Za prvé, budoucí operace budou vyžadovat zpracování nebo vývoj nové odolnosti a přizpůsobitelné architektury pro naše velitelství. Tato architektura by měla umožnit plynulou integraci spojeneckých i dalších složek a také spolupráci mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi. Mělo by to také umožnit lepší rozvoj strategického povědomí, abychom eh, našli, stanovili, zjistili včasné známky krize a učili odpovědnost. V této věci, abychom lépe dokázali řešit hybridní situace, musíme podpořit nový přístup, který vychází eh, z neutajovaných informací a zdrojů informací, které doplní v případě potřeby utajené informace. To by bylo sdílení informací s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je Evropská unie. Interoperabilita a schopnost reakce našich e, složek budou vyžadovat také další cvičení v souladu s komplexním bezpečnostním prostředím. A v souladu e, s prohlášením vysoké představitelky Federiky Mogherinové NATO a EU musí rozvíjet společná cvičení. To bude hmatatelnou ukázkou spolupráce mezi NATO a EU, jako to bylo také při certifikačním cvičení eh, bojové skupiny Vyšegrádské, eh, která byla spojena s nedávným cvičením Trident Juncture NATO. Třetí oblastí je partnerství. Musíme zvýšit úroveň interoperability, pokud chceme, abychom dokázali využít regionální expertizu našich partnerů a pokud skutečně chceme ukázat stabilitu a maximálně využít náš příspěvek do jakékoliv operace. V NATO pracujeme na koncepci eh, jednotlivě nebo mm, na míru upravených cestovních map pro každého partnera. Tyto cestovní mapy budou navrženy tak, aby naplňovaly naše cíle v oblasti interoperability a aby dokázaly zjednodušit, optimalizovat a synchronizovat početné partnerské iniciativy, které jsme zavedli. Modulární frámec, rámec, který eh, vyvíjíme, abychom usměrnili tyto cestovní mapy, by mohl nabídnout novou oblast spolupráce s EU s cílem vyhnout se zbytečné duplikace úsilí. Také se budeme muset zamyslet nad novými a inovativními přístupy k logistice a k udržitelnosti. Bude tomu patřit větší spolupráce a vzájemná podpora civilním a vojenském logistickém prostředí a z hlediska udržitelnosti, což je oblast, kde Evropská unie vyvinula zajímavé postoje. Schopnost reakce našich eh, vojenských kapacit bude záviset také na eh, odborné průpravě našeho lidského kapitálu. NATO a Evropská unie akreditovali mnoha střediska excelence a vzdělávací střediska, abychom zajistili poznatky, schopnosti a také přístup nezbytný k tomu, abychom dokázali řešit celou řadu nových bezpečnostních výzev. I tady úzká spolupráce umožní oběma organizacím využít schopnosti všech těchto center. A v neposlední řadě musíme stanovit, jaké potřebujeme kapacity, abychom dokázali vybudovat soudržný systém sil do budoucna, abychom dokázali čelit všem předvídatelným výzvám. V každé organizaci musíme využít okamžik eh, nebo hybnou sílu. Musíme investovat do obrany. A Evropská unie v současné době pracuje na přípravných krocích. Tato investice do obraného bezpečnostního sektoru bude významná pokud se využije k tomu, že překonáme nedostatky ve všech organizacích. Proto bychom měli hledat větší komplementaritu výsledků našich plánovacích procesů v oblasti obrany. Mohli bychom také rozšířit náš dialog s jednotlivými národy, abychom zjistili, jaké mají dlouhodobé plány, abychom je dokázali integrovat do našeho obraného plánování. Znamenalo by to větší soudržnost a kontinuitu z hlediska našich požadavků na kapacity. A to by bylo možné řešit přes národní iniciativy, jako je třeba eh, koncepce národních rámců. A to by prospělo oběma organizacím. Tyto otázky můžeme nadnést na dalším fóru, průmyslovém fóru NATO a také na výroční konferenci EDA. Tyto akce mají být uspořádány 9. a 10. listopadu 2016 tady v Bruselu současně. A když mluvíme o Evropské obrané agentuře, mm, dostávám se tak ke svému poslednímu bodu. Užší spolupráce mezi ACT a EDA e by mohla přinést matatelné návrhy pro spolupráci pro obě organizace. Již nyní bychom mohli dosáhnout mnohého, když zlepšíme synchronizaci probíhajících iniciativ jak v NATO, tak v EU. Například z hlediska velení na to zvažuje, jak by mohly bezpilotní letouny zapadnout do budoucí architektury C2 spojenectví a do operačních standardů a EDA pracuje na integraci bezpilotních letounů do jednotného evropského nebe. Společné úsilí by zajistilo interoperabilitu a to jak z hlediska civilních pravidel, tak vojenských sítí. Na základě tohoto příkladu by ACT a EDA e mohly důsledně napomáhat rozvoji budoucích vojenských kapacit tím, že podpoří inovaci a vyhnou se zbytečné duplikaci úsilí. Potřebujeme sdílet inovace, hledat nové myšlenky a podněty, posoudit je a zavádět ty nejslibnější přes nejvhodnější národní nebo národní iniciativy. Takovéto iniciativy by zahrnovaly nejenom krátkodobé spojení dostupných technologií k posílení stávajících platform a čidel, ale také potenciální práci, která bude vycházet z budoucích technologických průlomů. A ACT i EDA se svými sítěmi a poznatky by mohly přispět eh, k lepšímu zbližování civilní inovace a požadavků na obranu. Spolupráce našich dvou subjektů by mohla také pomoci synchronizovat národní inovační úsilí, včetně toho, na čem pracují Spojené státy, abychom zachovali co nejvyšší úroveň interoperability do budoucna. Na závěr chci říct, že vlak pro naši práci na přípravě budoucnosti už vyjel z nádraží a je na nás, abychom zajistili, že všichni aktéři v EU i v NATO nastoupili. A jak už jsem říkal na začátku, Není to ani tak otázka volby, jako spíše vůle. Zachování míru a bezpečnosti v Evropě závisí na této spolupráci. Mohu vás ujistit o tom, že ACT a EDA e již začaly společně pracovat a mají v úmyslu dospět k praktickým oblastem spolupráce v nadcházejících měsících. Děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Děkuji vám, pane generále. A teď zahajuji diskuzi. Paní Ines Eilsander má slovo. Sí, gracias, señora presidenta. Sí, yo... Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. S velkým potěšením jsem si vyslechla tyto informace, ze kterých plyne snaha o spolupráci. Je to pro vás velice důležité. A měla bych jednu otázku. Konkrétní. Nevím, zda mi na ní budete moci odpovědět, ale před nedávnou dobou jsme byli v Itálii, odjeli jsme do Itálie, kde jsme navštívili ředitelství operace Sofia. Tam bylo přijato rozhodnutí o tom, že NATO dostane za úkol dohled nebo kontrolu nad eh, pobřežím Středozemního moře, nad eh, konkrétně tureckým pobřežím. A v této souvislosti jsme si položili otázku, jakým způsobem by mohly tyto dvě síly spolupracovat. Jednak máme tedy tu operaci Sofia, která osiluje o záchranu lidských životů, o eh, to, abychom se vyhnuli stroskotání lodí Zaměřuje se na eh, činnost převaděčů a zároveň čekáme na pozitivní rozhodnutí k tomu, abychom se mohli přiblížit libýským břehům. A na druhé straně máme na to, na to už eh, bylo ve Středozemním moře a dostalo tento konkrétní mandát. Takže má otázka zní, Můžete nám říci, jak bude fungovat tato komplementarita, nebo jak ji můžeme zajistit? Od té doby, co bylo přijato rozhodnutí, totiž uběhlo už několik týdnů nebo měsíců. Také jsme viděli, jak k čemu došlo v rámci operace Atalanta. Tam byla spolupráce skvělá, eh, takže mě by zajímalo, do jaké míry bude fungovat tato spolupráce a tato komplementarita. Děkuji. Děkuji vám. Pan Jeffrey Van Orden. Thank you very much. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Je vždy dobré vyslechnout si tady uh, vyšší postaveného zaměstnance na to uh, i pana Domeka. Chtěla jsem říci, že Evropská unie má špatnou reputaci z toho důvodu, že žijeme mm, v rámci takového fantastického světa. Říkáme, co bychom si přáli, ale nerealitu. A ať už bude budoucím prezidentem Spojených států kdokoliv, tak určitě uh, se bude snažit o to, aby, uh, o to, aby, spojené, aby NATO uh, mělo větší úlohu a lépe hájilo uh, naši svobodu. NATO už má určitou historii a odpověď na toto rozhodně nebude vývoj oddělených, eh, dvou oddělených struktur, na jedné straně NATO a na jedné straně EU. Co potřebujeme, je společné zaměření na to, jak revitalizovat NATO. Ambice EU nebo e- krok EU vedly k obrovskému eh, zklamání. My tady hovoříme o dvou organizacích, nicméně členství v nich je to stejné. Jsou tam eh, členy stejné země, ale jsou tam i rozdíly. Na jedné straně máme tuto snahu eh, vytvořit nějaké evropské eh, schopnosti, rozvoj schopností, kde z toho jsou ovšem vyloučeny Spojené státy a Kanada. V tomto celé spočívá. 22 z 28 členských států EU jsou členy NATO Všichni klíčoví eh, spojenci EU jsou také členy NATO, takže o čem tady hovoříme? O společných cvičeních, společné činnosti. Jsou tam ti stejní členy, jsou tam ti stejní. Proč hovoříme o dvou různých eh, loďstvech ve Středomoří, když eh, jsou tam člen stejní? Podle mě je nesmysl mít dva, dvě různé loďstva. Stejně nesmysl to bylo v Jaderském moři když jsme uvalili embargo na bývalou Jugoslavii. Měli jsme tam loďstvo to? a potom někdo vymyslel ten skvělý nápad. Toto by měla být eh, evropská činnost, takže jsme tam měli potom znovu evropské loďstvo. Nicméně byly to stejné lodi eh, ze stejných loďstev, ale oficiálně tam byly dvě různé jednotky, to všem různou politickou kontrolou. A dokonce i Francie si to uvědomila, zjistila, že tímto způsobem se nedá postupovat a začali se tedy více angažovat v NATO. A potom to zase, no potom v rámci toho zase byly vytvořeny další nesmysly. Když tedy pořádáme tento typ zasedání, tak se tam taky různě mluví, ale nikdo neřekne pravdu, nikdo nemá odvahu říct, vě, říct, jaké věci opravdu jsou. Pokud chceme lépe nebo více rozvíjet naše schopnosti, tak ideální by bylo, aby se EDA, eh, Evropská vedená agentura, sloučila s NATO. Hovoříme o zdvojení, duplikaci, o synergiích, o synchronizaci, harmonizaci, standardizaci, ale úplně nejdůležitější tady je, aby Evropané mohli eh, spolupracovat s eh, svým hlavním spojencem, což jsou Spojené státy. Z toho důvodu potřebujeme interoperabilitu. Samozřejmě musíme být schopni spolupracovat eh, vzájemně a většina našich spojeneckých sil je schopna takto postupovat. Nicméně nesmíme vytvářet dvě oddělené organizace a snažit se potom zjistit, jak mají spolupracovat. Opakuji, že tam jsou stejní členové a nechápu, proč to ostatním nedochází. A problém je v tom, když se podíváme do roku 1998, a toto dávám za vinu panu Blairovi, britskému premiérovi, který vystoupil nebo sundal nohu z plynu a umožnil EU, když přijel do Sadmala, setkal se tam s prezidentem Širakem a tam padlo rozhodnutí, že Evropská unie by měla vytvářet e, své autonomní e, obrané schopnosti, což bylo podle mě úplně šílené a z toho se to potom dál odvíjelo. A problém spočívá v tom, že ve Spojeném království, když se jedná o těchto věcech, tak se hovoří pouze o tom, že musíme vytvářet další schopnosti. Je to vlastně takové slůvko, taková formule pro to, eh, aby se vyjádřilo, že Evropská unie má dělat eh, něco víc. Na kontinentu je to zase o ideologii, jde nám o to, abychom vytvořili integrovanou Evropu. A v tom spočívá ten problém. A já říkám, vzhledem k tomu, co se teď děje ve Spojeném království, za týden budou Britové hlasovat o tom, zda chtějí zůstat v Evropské unii či ne. A dvě hlavní otázky tam jsou ekonomika a imigrace. Nicméně má to takové, také důležitý podtext, a to je takzvaná Evropská armáda. Všichni to popírají, všichni říkají, že nikdo nechce Evropskou armádu a e, konzervativní britský premiér by rozhodně vetoval takovýto nesmysl Evropskou armádu. Nemohlo by být nic lepšího, co by rozdělilo Evropany eh, a Brity. Nic by nemohlo udělat Putinovi větší radost než toto. Zdá se, že se snažíme ignorovat, co se děje teď kolem nás. Ve Spojeném království teď probíhá eh, ta diskuze o referendu a všichni víme, že obrana naší svobody závisí na NATO a do toho bychom měli vkládat své zdroje. Všechen ten zbytek kolem toho je nesmysl, který se odvíjí pouze od eh, ambice o politické integraci v Evropě a tím, že tady máváme evropskou vlajkou. A to je přesně to, co, Evro- co Britové odmítnou. A já mám takové podezření, že kdyby tuto příležitost dostali občané jiných zemí, tak by toho také využili, včetně mimo jiné francouzů, kteří konsistentně odmítali každou, každou evropskou smlouvu, která jim byla předložena. Teď tady hovořím o e, kontinentální části Francie. Vždycky, když takovou tu diskuzi vedeme, tak nikdo neřekne věci takové, jaké jsou. Takže opustíme teď tyto nesmysly o CSPP, Evropské unii, která má dělat to či ono, o integrované obraně a tak dále. Nepotřebujeme, aby se do toho zapojovala EU, nepotřebujeme EU k tomu, abychom měli kolaborativní projekt eh, obrany. Vznikly určité uh, úspěšné technologické projekty uzavřené mezi evropskými národy a dalšími a my nepotřebujeme, aby se do tohoto zapojovala Evropská unie. Takže dámy a pánové, já bych vám řekl následující věc. Hovořme o věcech eh, tak, jaké opravdu jsou. Žijeme v nebezpečném světě, potřebujeme teď jednotné zaměření, zacílení na NATO. Blíží se summit NATO, A určitě bude zase ovlivněn evropským přáním mává tam svoji vlajkou, budou tam určitě společné eh, evropské deklarace a deklarace NATO. Ve společném mm, v konec, závěrečném komuniké určitě bude závěrečný odstavec o tom, že Evropa i NATO se to přejí a podle mne je to úplný nesmysl. A já bych chtěl, až se sejdeme na samitu NATO, tak lidé budou hovořit za NATO, hlavně podporovat NATO a zapomenou na ten zbytek, na ty nesmysly. Ale očekávám, obávám se, že se tak nestane. Děkuji. Děkuji. Paní Sabina Elouzi. Děkuji. To je zcela obecná zásadní úvaha, která se týká ale propojení se zcela konkrétními otázkami. V naší frakci vždy zdůrazňujeme, že Evropská unie by měla být zcela civilní Evropskou unii, ale a momentálně eh, nechci hovořit o těchto zcela zásadních úvahách. Pro někoho, kdo nemá vojenské školy, je vždy obtížné si tyhle zásady vlastně představit. Pan Van Orden zde hovořil o tom, co vlastně znamenají eh, vojska EU a NATO a to, jak se překrývají, či průřezová součinnost. Já bych ráda požádala o určitou konkretizaci. Ku příkladu se ptám, jak vlastně může vypadat eh, jakási spolupráce bojových složek EU a NATO o to žádal eh, Evropský parlament už ve svých dřívějších usneseních o odpověď na tuto otázku, nebo jak vypadají jaksi jednotlivé ozbrojené složky členských států a jejich spolupráce s EU a s NATO. To by mě dost zajímalo, jak vlastně konkrétně toto potom vypadá v terénu. A další otázka se týká eh, oblasti strategické komunikace. Jak konkrétně vypadá spolupráce eh, mezi silami EU a strategickým komunikačním e, Centrem pro excelenci Stratcom, Centrum NATO v Rize. Jak vypadá tato spolupráce? Možná, že bychom si to potom uměli představit trochu konkrétněji. Děkuji. Thank you. The... Děkuji. Pořadí diskuze teď bude následující. Poprosila bych e, naše řečníky, aby odpověděli na otázky, které zazněly. A potom začneme druhé kolečko otázek. Ve stejném pořadí, v jakém jste se vyjádřili, takže nejprve pan Domek a potom pan generál Mercier. Děkuji, paní předsedkyně. K první otázce, kterou položila paní Ajela, to jde trochu nad rámec mých kompetencí v rámci EDA ale řekl bych k tomu následující věc. Jak už jsem zmiňoval během svého proslovu, ty dvě operace jsou prozatím odděleny. A jediná věc, která je jasná, jak se k tomu nedávno vyjádřila vysoká představitelka, budeme se pravděpodobně eh, snažit získat od NATO podporu, pokud je o dohled sledování v rámci té nové fáze operace Sofia. Takto se to prozatím plánuje. Jak jistě víte, je to součást velice citlivé rovnováhy, které se podařilo dosáhnout mezi EU a Radou bezpečnosti. Musíme k tomu tedy přistupovat obezřetně. Dále bych rád odpověděl na následující dvě otázky. Konkrétně chci odpovědět panu Van Ordenovi. Vím, že jsme se dostali do konečné fáze těsně před referendem a hodně se o tom diskutuje. Podle mne první věc, kterou bychom neměli udělat, je to, že tu situaci budeme příliš zjednodušovat. První věc, kterou musíme poznamenat, a to i když hovoříme o Spojených státech a zaoceánských spojencích, tak USA nám sdělili několikrát, že EU musí zajistit svoji vlastní bezpečnost. Evropa musí zajistit svoji vlastní bezpečnost. A Evropská unie by se z toho důvodu měla této povinnosti ujmout. Za druhé, podle mě je příliš zjednodušující uvádět to takto. Potřebujeme znata pouze armádu, potřebujeme pouze společnou armádu, ale tak toto není. To je takový, taková zkratka, která se používá, když se snažíme říci, o co usilujeme na úrovni EU, ale tak toto není. My chceme, abychom na úrovni EU zůstali také spojencem v rámci EU. Já jsem pracoval eh, na této pozici 10 let a mohu vám říct, že v budoucnu nebude existovat žádné relevantní NATO, pokud nebude existovat také relevantní EU, která bude schopna ujmout se svých povinností v oblasti obrany. A my máme určité povinnosti v oblasti obrany. To jsme zaznamenali například v souvislosti s imigrací to už se nedělí, nebo tam už se to nedělí pouze na civilní a vojenskou oblast. Tady vznikají nové výzvy, které jdou nad rámec tohoto, takže nezjednodušujme věci příliš. A stejně tak je to, eh, když hovoříme o ochraně našich občanů na našem území v souvislosti s těmi teroristickými útoky v Paříži či v Bruselu. Tam také jsme se museli ujmout nových povinností, vytvořit si mise, které se dříve nepředpokládali ani v rámci kontextu NATO. To znamená, musíme si vytvořit eh, ty vhodné schopnosti a kapacity. A teď se dostávám k otázce EDA, Evropské obrané agentury. To je věc, kterou teď máme před sebou na stole a má to vlastně dvě takové podkapitoly. Na jedné straně jde, jde o to, že musíme vytvářet schopnosti a kapacity za členské státy, nehledě na to, kde budou využity v rámci NATO, EU, EDA v rámci e, nebo v jiném kontextu. Nejde o to, za jakým účelem budou použity. Mohu vás pouze ujistit, že o toto musíme usilovat, o spolupráci v rámci obrany, protože jediné řešení, jak zajistit naši obranu, je zajistit spolupráci mezi členskými státy v oblasti programů o rozvoji schopností, které potřebují. A ze strategického hlediska by bylo velkou chybou se tohoto vzdát. V minulosti se totiž ukázalo, že my nemáme dostatečné schopnosti a kapacity, které nám umožní vést, kap- vést eh, operace dostatečně nezávisle. Takže takováto nutnost eh, samozřejmě existuje. Tím jsem vám, myslím, odpověděl na váš komentář. Samozřejmě, kdyby se EU a NATO e, rozdělili ideologicky, to by se některým líbilo, ale podle mne k tomu nedochází. Ta diskuze je mnohem komplexnější. A ještě chci poznamenat, že nesmíme zapomínat na to, o co nám jde v obou organizacích. Snažíme se reagovat na veškeré politické omezení, které existují. Snažíme se spolupracovat s nejvyšším velitelem spojeneckých sil eh, pro transformaci a také se snažíme vyhnout duplicitě. Děkuji. Nemohl bych více souhlasit s tím, co eh, teď uvedl Jorge. K těm prvním dvěma otázkám bych řekl, bo odpovím na to z trochu jiné perspektivy. Podle mne za prvé jde o to, že ať se nám to líbí či ne, obě organizace mají trochu jiný rozsah působnosti. Je pravda, že tam jsou stejní členové, ale máme dvě organizace a z toho důvodu se tolik snažíme zlepšit spolupráci mezi nimi. Realita je taková, když jsem zmiňoval um, ve svém úvodním proslovu, že se dostáváme do nového období, Měl jsem tím na mysli, že dnes jsou vznikající krize mnohem více provázány než v minulosti. V NATO jsme se zabývali následující otázkou. Naše práce se stále odvíjí od strategického konceptu, který byl e, definován v roce 2010 a tam je hlavně kolektivní obrana, řešení krize a e, spolupráce. V minulosti byly tyto e, tři kapitoly odděleny kolektivní eh, obrana, řeše, řešení krizí a spolupráce byly odděleny, ale teď už to neplatí. Když vznikne například eh, krize v Pobaltí nebo krize s Ruskem, tak s největší pravděpodobností vznikne také krize kolem Černého moře v Syrii a pravděpodobně na, na Horním Karabachu a, a jinde. Takže všechny tyto krize spolu souvisí a právě z tohoto důvodu si ty krize vyžadují také řešení, které bude koordinováno mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi. Nevznikne totiž krize, která bude izolovaná od všech ostatních. A ano, je pravda, že máme ty stejné síly, stejné složky, což nám komplikuje práci, ale pozitivní je na tom alespoň to, že naše postupy v rámci agentury a budeme eh, tak postupovat i u, i operace Sofia, je to, že jsme byli schopni se velice dobře koordinovat. A v budoucnu, věřím, budeme muset definovat určité zásady, které se budou odvíjet od kompetencí obou mezinárodních agentur a budeme muset zjistit, jak skombinovat eh, a sloučit také zprávu a řízení mezi nimi. V minulosti jsme totiž měli operace vedené NATO a operace vedené EU. Potom jsme měli národní operace, které byly vedeny na národní úrovni, ale to končí. Já si myslím, že nové operace už budou muset být eh, více provázány, budou jim muset společně vést různé organizace, různé národy. Také se zabýváme hybridními scénáři, kdy úroveň dané krize nebude jasná, nebudeme vidět, um, respektive pokud vznikne takováto krize, tak budou vyslány určité složky z NATO, určité složky budou eh, vyslány pod národním vedením a možná ještě i pod jiným vedením. A to všechno se bude muset kombinovat. Tak to bude vypadat eh, naše práce po Varšavě. Budeme muset zjistit, jak v této věci postupovat. Možná se nám to nebude líbit, ale realita bude taková. Takže za prvé budeme muset sdílet, sdílet své zpravodajství, to jsme říkali i v NATO. Na ředitelství jsme se tím zabývali. Říkali jsme, jak eh, zlepšit zprávu, která se bude odvíjet od neutajovaných informací. A jak detekovat hybridní hrozby, hybridní scénáře. Naše snaha tedy bude muset spočívat v tom, že půjdeme co nejdále v oblasti spolupráce mezi našimi organizacemi, a když jsem říkala, že se musíme zamyslet také nad procesem rozvoje schopností, tak nabízí se růz, různé, různé možnosti, ale celou řadu věcí můžeme sdílet a měli bychom se zvláště zaměřit na dlouhodobé vztahy, dlouhodobou vizi. Také musíme zajistit koordinaci se Spojenými státy, protože to, eh, Spojené státy jsou také důležitým hráčem a tam se musíme zaměřit na interoperabilitu. Právě o to se snažíme. Musíme se vyhnout duplicitě, zdvojování našeho úsilí a také musíme využít eh, těch nejlepších kompetencí obou organizací. Někdy se bude jednat spíše o tu vojenskou stránku, jindy se zaměříme na civilní aspekty, kterými se zabývá hodně Evropská obrana agentura. Každopádně musíme své úsilí kombinovat. A znovu opakuji, Možná se shodneme na tom, že nám to komplikuje práci. Máme totiž 20 eh, eh, zemí, které patří pod obě organizace, ale s takovou realitou musíme žít. A na naší úrovni se, se objevuje celá řada různých řešení, jak lépe koordinovat naši činnost a naše úsilí. A to je také důvod, proč se bude ve Varšavě vydávat společné prohlášení a to je pozitivní. Vychází to z toho, eh, jaká je situace. Varšava, zasedání ve Varšavě se bude konat příští měsíc a podle mne to ještě posílí naši vazbu, vazby mezi námi a to, jak přistupujeme ke krizím. V rámci něhož by se mělo kombinovat úsilí různých organizací. Potom třetí otázka. EU není čistě civilní organizace, má také určité vojenské kapacity a schopnosti a otázka, která vyvstává z ní, koordinujeme své úsilí. Tato koordinace se bude dále posilovat na základě společných cvičení a klíčová je tady zase interoperabilita v tom, co podnikáme. A abychom zajistili takovou interoperabilitu, interoperabilitu ta víceméně funguje, jde zvláště o vojenskou interoperabilitu, která se vyvíjí v rámci NATO, ale používají také evropské složky. A teď ji dokonce využívají i různé složky, které jsou mimo eh, e, oblast EU NATO. My jsme definovali normy na úrovni NATO, ty jsou velice důležité a díky tomu chceme zajistit, že všechny naše velitelské systémy mohou být propojeny a budou eh, v této oblasti interoperabilní. To je zásadní věc, protože všechny ty systémy se vyvíjely zvlášť a my teď vytváříme normy, které umožní vzájemné fungování těchto systémů. Pozitivní je to, že američané přistoupili eh, na to, že přestoupí na naše normy, to nejsou americké normy. Oni souhlasili s tím, že budou pracovat na základě našich norm a že budou s námi spolupracovat. A naše normy se teď vyvíjí a poslední země, která oficiálně souhlasila s tím, že se připojí k těmto normám, že je budou používat je Nový Zéland a také Japonsko. Takže to je pozitivní. A tímto způsobem můžeme dále pracovat a zajistit, že všechny Musíme pochopit, že všechny krize spolu vzájemně souvisí a neomezují se na eh, území EU NATO. Takto bychom měli tedy vypracovávat naši komunik- eh, komunikaci. A pokud je o strategické sdělení, to je velice důležité. Tak to postupujeme v obou agenturách. Centrum excelence je důležité například naše ředitelství je odpovědné za akreditaci eh, NATO, Centru excelence, ale tato centra jsou národní, je možné je akreditovat ze strany NATO nebo EU, ale jsou přesto národní a to znamená, že je možné řadu věcí koordinovat. A ta centra také mohou být otevřenější, než kdyby byly oficiálně součástí struktury NATO. K tomu například eh, došlo u centra Stratcom v Rize, které má rozsáhlé kompetence. A potom máme skvělé centrum excelence o kybernetické problematice v Estonsku. Tato centra mohou využívat obě naše organizace a myslím si, že jsou skvělými drivery pro naši koordinaci. Otázka s Stratcom bude zásadní a prohlášení na Varšavském summitu, v tom společném prohlášení EU a NATO, se bude zmiňovat eh, koordinace, pokud je o hybridní scénáře, také vytváříme příručky, ve kterých bude celá řada činností, včetně strategické komunikace a také se tam bude zmiňovat to, jak se můžeme lépe koordinovat v oblasti praktických otázek. Je totiž vždycky eh, pozitivní říci, budeme se koordinovat, ano, ale musíme zajistit tu koordinaci eh, u pragmatických a praktických otázek. Děkuji. Thank you, General. Děkuji, pane generále. Ráda bych tady požádala kolegy, aby si rozmysleli další otázky a v mezidobí dovolte i můj příspěvek. Poté, co jsem vyslechla Jeffreyho van Ordena, bych se také ráda vyjádřila k té obecné otázce spolupráce NATO a Evropské unie v oblasti bezpečnosti. Evropská unie je mezinárodní organizace, která se zabývá řadou problémů. A co se týče všech těchto otázek, je Evropská unie ochotna dosáhnout hmatatelných výsledků. Proto jde o dosažení rovnováhy mezi cíly v řadě oblastí a bezpečnost je jedním z těchto cílů, jednou z těchto oblastí. A když hovoříme o dosažení rovnováhy, tak eh, se můžeme eh, také eh, v této souvislosti podívat na rozhodnutí Žána Klóda Junkra jet do Petrohradu. Pro některé členské státy hrozba Ruska a nelegální anexe jiné země představuje bezprostřední hrozbu. Bezprostřední fyzickou hrozbu existence, své existence. Tak to vnímají některé členské státy. A pak je tady rozhodnutí, které vlastně je učiněno eh, vlastně hlavně z důvodů ekonomických. A proto i u nás, v našem regionu, se snažíme o to být důvěryhodným členem EU a převážně hledíme na NATO jako na hlavního poskytovatele bezpečnosti. Já jsem byla také poslankyní našeho národního parlamentu a tehdy jsme eh, vyslechli také debriefing eh, parlamentního schromáždění eh, NATO mnohokrát a již před několika lety jsem eh, slýchala prezentace eh, také eh, z EU. Řekla bych, že asi 50 evropské agendy v oblasti bezpečnosti se týkalo přípravy na tuto spolupráci. Takže vlastně mám tři otázky. Za prvé vnímání eh, hrozeb, bezpečnostních hrozeb v Evropě. Je nezbytné se dívat na bezpečnostní hrozby jednotně, tak, abychom mohli naplánovat rozvíjení kapacit. Ty kapacity by měly být dostatečné, měly by odpovídat definici Eh, hrozeb a problémů a je třeba je plánovat. Co tedy vlastně ta komplementarita skutečně znamená? Mě by zajímalo, jak vlastně se ACT dívá na tuto komplementaritu a jak se na komplementaritu naopak dívá EDA. To jsou dvě specifické otázky, takže na to bych ráda požádala eh, o odpověď oba dva pány. A potom otázka Turecka a otázka Ukrajiny. Jaké jsou možnosti v tomto ohledu? A eh, teď se chci zeptat, jestli mají kolegové poslanci nějaké další otázky. Paní Ala Sanders, ještě jednou. Děkuji, paní předsedající. V návaznosti na vyjádření pana Van Ordena i já chci říci to, co vlastně eh, o, o co jde v tomto výboru. My se tady nevěnujeme žádné kampani v tomto výboru. Já jsem podala otázku, chtěla jsem informace a co tu slyším je to vystoupení pana Van Ordena. Myslím, pane Ordene, že takhle byste tady eh, mluvit neměl. Když my, Španělé, zde přicházíme s našimi kampaněmi, vy se eh, stavíte proti němu. Dělat kampaně týden před referendem, eh, to si myslím, že tu kampaň vedeme už 17 let. Omlouvám se, říká předsedající, dávám slovo později. Paní Ayla Sender, prosím, eh, pokračujte. Já eh, jsem vás vyslechla s veškerou úctou a prosím, abyste mě nepřerušoval. Podle mé zkušenosti eh, u nás ve městě byla americká základna a my i nadále hájíme tu situaci, kdy bez problémů spolupracujeme s, NATO, s NATO ale také slýchám, že v Evropě jsme tradičně sobečtí, protože nevydáváme e, tolik peněz na obranu. Z, logick- z logistického hlediska, když se dívám na ty dopady, tak myslím, že teď zavádíme do praxe něco, co e, ne, ne, není jednoduché, to nás bude boli, bolet. Máme tady také různé kultury, různé e, věmy, co se týče spolupráce v obraně a teď vlastně otevíráme dialog, kdy se snažíme se postavit k našim povinnostem a je to velice složité. Je převelikým zjednodušováním tvrdit, že jedna velmoc dělá všechno. My jako evropské země to můžeme vidět úplně jinak to, to, jak já to vidím ve Španělsku, jak já se dívám na NATO, může být zcela jiné, zcela odlišné, než jak vidí na to kolegové z Polska, Finska či Belgie. Takže já chápu, co děláte, pracujete dobře, operace Atalanta a tak dále. Moje otázka se týkala, jestli nové, další operace se budou odehrávat pod odlišným mandátem. A bylo by velice zajímavé se dívat na to, jak ta spolupráce bude vypadat a v budoucnu to také ještě bude složitější. Takže asi by bylo lepší mít jenom jedno velení, ale chápu to úsilí, které vyvíjíte, viděli jsme to v Římě a britský vojenský odborník nám eh, vysvětloval, jakým způsobem eh, se pracuje. Tam byla velice složitá operace na pobřeží v terénu, na zemi a bylo nezbytné spolupracovat s NATEM. Svět je prostě teď mnohem složitější a Evropa na sebe musí převzít také svou historickou zodpovědnost. Eh, doba je složitá, jsou různé hrozby, různé senzitivity, jak už řekla paní předsedkyně, teď se konečně něco dalo do pohybu směrem k tomu, abychom tu odpovědnost začali na sebe brát. Nejprve je potřeba ale dosáhnout celoevropského koncenzu v tomto směru. Jsou tady i příležitosti pro pracovní místa v tom vojenském průmyslu. I to je faktor. Ale souhlasím s tím, že je nezbytné, aby eh, ten návrh, který podpořili i Spojené státy, že hned od počátku je potřeba to realizovat společně a uvidíme to i příští týden na setkání ve Varšavě. My musíme spolupracovat, ale musíme také na sebe vzít odpovídající osobno, eh, odpovědnost, jinak to není možné. Realita je už tak dost složitá a jsou-li dva eh, odlišné názory, tak i tak musíme eh, poskytnout jaksi odpovídající obrané síly lidem v Evropě Máme tady globální hrozby a naše síly musí spolupracovat i v jiných oblastech. A měli bychom najít ty příležitosti pro pracovní místa a pro náš průmysl. Chce pan Van Orden nyní zareagovat? Pan Statina? Štětin. Vidím tady v Evropském parlamentu po dvou letech, co jsem zde, že se jasně profilují dvě skupiny poslanců. Jedni, kteří pocházejí z tradičních zemí Evropského parlamentu, Evropské unie, a ti kteří přicházejí ze zemí bývalého sovětského bloku a vidím, že my, poslanci ze zemí bývalého sovětského bloku, máme úplně jinou historickou zkušenost než eh, ti tradiční členové eh, původní prvotní Evropské unie. Zmínila tady paní předsedkyně, že eh, nebezpečí Ruské federace po napadení Krymu a Donbasu je skutečně vysoké a my to skutečně v našich zemích bývalého, který jsme byli koloniemi Sovětského svazu, to prostě cítíme. A já vás prosím, vás, eh, tradiční členy Evropské unie, abyste eh, nám také naslouchali. Já jsem se nedávno vrátil, pane generále, eh, z Donbasu. Mluvil jsem s vysokými představiteli ukrajinské armády i s veliteli dobrovolnických batalionů. Chci říci, že ty dobrovolnické bataliony na sobě nesou velikou tíhu obrany, eh, obrany eh, Donbasu a Doněcké oblasti i Luhanské oblasti. Eh, oni mě prosili, abych eh, vyřídil, že nemají čím bojovat. Oni potřebují zejména zbraně, oni potřebují munici, potřebují výbavu, oni potřebují morální podporu. Ta válka je skutečně děsivá, tam už zahynulo 10 tisíc lidí, v zemi je 1,5 milionu IDP, eh, Internet Displaced People. A já se chci zeptat, jestli jsme schopni, ať už jako členové NATO nebo členové Evropské unie, vyslyšet ty prozby e, skutečné pomoci, neboť první, prvotní záležitost je uzavření hranice mezi e, Ukrajinou a mezi Ruskou federací. Všichni ti vojáci, se kterými jsem mluvila, jsou to prostě vojáci ostřílení, poněvadž už tam dva roky bojují a umírají říkají, když bude ta hranice uzavřena, válka může skončit do jednoho měsíce. Tam se můžeme v tom něco udělat. Thank you. Pan posel Marek Jurek. Děkuji, pan Marek Jurek. A děkuji, paní předsedající. je to skutečností a všichni bychom si měli uvědomit, zvláště s ohledem na to, že většina členských států zároveň jsou členy NATO, žádná země se nevydala takovou cestou, že by byla nejprve členem EU a potom teprve členem NATO. Pro každého z nás se to stalo jindy ale pro všechny z nás to bylo tak, že nejprve jsme byli členy NATO a teprve potom jsme se stali členy EU. Neboli co se týče bezpečnostních zájmů zemí, jako je Polsko, Velká Británie, Pobaltské státy, Česká republika, když hovoříme o bezpečnosti, znamená to pro nás spolupráci s NATEM. Hovoříme-li tedy o komplementaritě mezi EU a NATEM, myslím, že ta komplementarita by měla vlastně brát v úvahu tento přístup. A druhá věc, zásadní otázka, kterou si klademe, je EU unii zemí, anebo to má být něco jiného než unii zemí. A jsme-li unii státu, tak skutečně berme v úvahu pouze, že, že některé věci se dělají pouze na úrovni EU neumím si představit, jak by naše členské státy eh, měly v oblasti bezpečnosti eh, eh, spolupracovat komplementárně anebo koherentně. Koherentně funguje NATO, to je zcela zřejmé. A jsou to američané, kteří nesou břemeno, kteří nesli břemeno vedení studené války. Bohužel tehdy hlavní bojiště bylo na území eh, eh, USA. Tehdy Evropa byla ušetřena. Nyní žijeme ale eh, na území Evropy a zcela určitě, a děkuji vám za to, že jste to řekli, měli bychom být proaktivnější i co se týče finančních výdajů a vydávat více na to, abychom bojovali proti té propagandistické válce, která je teď vedena ze strany Ruska a která směřuje proti veřejnému mínění Evropy. Evropy, opakuji, a ne USA, neboli Určitě bychom měli z tohoto hlediska udělat víc. A ještě jedna věc. NATO, eh, úkolem NATO je především vojenská obrana. Eh, veškeré ostatní akce mohou být pouze doplňkové, jako třeba prevence. Tyto další akce, jako třeba prevence, ty se mohou provádět intenzivněji na úrovni EU. Všichni eh, si pamatujeme na výzvu eh, prezidenta Porošenka, která zazněla nejenom na našem podvýboru, ale i na Evropské komisi. To byla výzva o vyslání zvláštní mise na Ukrajinu a měla to být výkonná či implementační mise, která měla dohlížet na provádění dohody z Minska. Bohužel tato výzva nebyla vyslyšena Evropský parlament sice schválil nějaká usnesení, ale ta neměla žádný účinek. Já nehovořím o policejní misi, hovořím o misi, která by dohlížela na to, aby se dohoda prováděla. Hovoříme-li o komplementaritě, nesmíme zapomínat ani na problémy politické. Ku příkladu, u nás doma eh, mnohé hlasy i hlavních vlivných poslanců jsou kritické, co se týče eh, té operace Atalanta. Ale ta operace byla součástí budování bezpečnosti klíčových eh, zemí EU, takže je velice smutné, že takové hlasy zaznívají eh, v takové situaci. A v neposlední řadě, když se zamyslíme nad praktickými řešeními, tak nejpraktičtějším příspěvkem EU, který by pomohl posílit naší bezpečnost i v rámci NATO, naším hlavním příspěvkem by mělo být větší zapojení bojových skupin EU. To by asi bylo to nejlepší, jak optimalizovat tyto dvě politické dimenze. Jinak budeme pouze těmi, kdo vlastně propagují politiku, která není v zájmu našich členských států. protože to by byl dojem, že evropská politika eh, vlastně se nemusí týkat obrany. Eh, předsedající říká, že eh, co se týče co se týče otázek Ukrajiny a typu misí, které má organizovat EU na území Ukrajiny. O tomto tématu jsme v našem podvýboru hovořili již mnohokrát. Kdykoliv hovoříme o Ukrajině, vždy jsme tuto výzvu opakovali a vždycky tady byl někdo z Ukrajiny, kdo to slyšel, takže si myslím, že my patříme k těm podvýborům, který se opravdu aktivně zabývá eh, propagováním a šířením těchto výzev. Než dám slovo dalším řečníkům, ráda bych využila této příležitosti a poukázala na to, nebo navázala na to, co řekl pan Marek Jurek a chtěla bych položit jednu velmi důležitou otázku. Eh, otázku posílení eh, eh, rozpočtu na obranu, zvláště v některých členských státech EU. Ve snaze dosáhnout cíle stanoveného NATEM v je velice důležité. To je výzva, kterou skutečně bychom měli vyslyšet. Chceme-li si zachovat image institucí, které chtějí posilovat eh, rozvoj eh, technologie a obrany v členských státech, tak bychom na to neměli zapín, eh, zapomínat. Jak to tedy vidíte v Evropské unii? Do jaké míry jsme ochotní tímto směrem? Děkuji vám a možná bych dala slovo tedy nejprve panu Domekovi a posléze panu generálu Mercierovi. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Když se vrátím k tomu vnímání hrozby, já myslím, že analýza rizik je dnes stejná, dostatečně stejná v obou organizacích. A nejde jenom o tuto analýzu, když tím chcete něco dělat. Jde také o to, jak vás vnímají externí aktéři, neboli toto je faktor, na který bychom neměli zapomínat, zvlášť když mluvíme o našem sousedství. Teď jsme viděli v diskuzi na Radě pro bezpečnost EU ve vztahu k operaci v libijských vodách, které věci jsou citlivé a co bylo možné vyřešit právě v důsledku této komplementarity – Kdybychom chtěli v popředí NATO, asi by to v New Yorku neprošlo. A proto, když říkám, že nesmíme příliš zjednodušovat, měli bychom pamatovat na to, že NATO, jak už jsem říkal ve svém příspěvku, je samozřejmě prvotní složkou v naší kolektivní obraně, ale není to jediná síla kterou bychom měli zvažovat v současné situaci. A tím se dostávám k tomu, co znamená ta komplementarita prakticky. Já myslím, že tady je důležité, že čelíme situaci, kdy, když říkáme, vstupuje do toho obrana, co to vlastně znamená? Co znamená obrana a bezpečnost našich občanů? Když se podíváte na ty velké problémy, týká se to migrace. A tady nemá na to žádné pověření, pokud je o kontrolu hranic, ale má určité kapacity a může pomoct. Může dát k dispozici, může dát k dispozici Frontexu, aby se třeba vylepšila informovanost. A operace v Egejském moři by zřejmě mohla přinést ještě další příležitosti v jiných, v jiných situacích. A další bezpečnostní hrozba, které všude čelíme v Evropě, což zřejmě vyplývá ze situace v Sýrii, kde se na to nevyužívá. I tady máme teroristické útoky na evropské půdě. Co s tím? I tady zřejmě musíme hledat komplementaritu prostředků, které pocházejí z NATO a z EU. A bylo by hloupé neuplatnit komplexnější přístup EU, včetně těch aspektů obrany a bezpečnosti, a nevyužít příspěvek, který k tomu může přinést NATO. Uvedu vám tři nebo čtyři příklady věcí, na kterých v agentuře pracujeme. Týká se to věcí, které by zřejmě na to nedělalo a nemusí. Ale my v Evropě to dělat musíme. Už jsme mluvili o tom, že nemáme kapacity pro tankování ve vzduchu. USA ten problém nemají. Ale my to musíme jednou provždy vyřešit. A narazili jsme na to při operacích, které nevedlo na to. A museli jsme žádat naše americké přátele, A když žádáte takovou obranu investici, je to v pořádku, ale je to také investice do kapacit, které potřebujeme a které nemáme na evropské úrovni. To je velmi důležité. Za druhé, musíme to dělat společně. Nejde tolik o navýšení rozpočtu, ale navýšení a dobré využití rozpočtu. Za prvé musíme rozvíjet technologie, za druhé musíme věnovat investice i na nákupy nejenom na personál. Nemůžeme zvyšovat počty pracovníků, když nebudou mít to správné vybavení. Takže u toho tankování ve vzduchu máme flotilu amerických tankerů a my se v agentuře snažíme zajistit, že povolení pro tyto tankery, aby dodávali palivo našim bojovým letounům, získáme předem na evropské úrovni aby tím netrpěly operace, protože na tom teď pracujeme. A prospěch z toho má i na to. A v další oblasti máme legislativu, předpisy na evropské úrovni, pokud je o REACH. To upravuje chemické látky ve, ve vybavení a to má také přímý dopad na celý obraný průmysl. A také na americký průmysl. A na vybavení které musí naši američtí spojenci mimo jiné přesunovat po Evropě, pokud dojde k nějaké události, třeba k útoku na evropské půdě. Jak zajistit výjimku pro některé látky v obraném vybavení? To harmonizuje agentura, ale to nemůže udělat na to. dělají to evropské instituce a my zohledňujeme, co oni tam mají. A to tež bych řekl pro přípravné práce které souvisí a budou eh, velice brzy souviset s přípravou rozpočtu. I tady v parlamentu je velice důležité, jak už říkal pan generál, abychom zůstali interoperabilní. Pokud Spojené státy pracují na nějaké strategii, my v Evropské unii nemůžeme zaostávat. A potřebujeme správné technologie. Ale musíme se snažit společně, musíme překonat roztříštěnost našeho průmyslu. Jinak nám ten vlak ujede. A už nebudeme mít váhu ze strategického operačního hlediska. Nebudeme američanům k ničemu. A dostávám se k poslednímu příkladu. Mluvila jste o zemích střední a východní Evropy, které byly předtím za zdí. My jsme se v agentuře snažili lépe integrovat průmysly, průmyslová odvětví těchto zemí do toho hlavního dodavatelského řetězce v obraném průmyslu v Evropě. A to je také další věc, kterou na sebe nevezme NATO. To není posláním NATO. Není to v zájmu NATO. Ale já myslím, že je to v zájmu obraných schopností a kapacit v Evropě. A to dělá naše agentura. A pak ještě dvě drobné připomínky k Ukrajině a Turecku. O tom jste také mluvila. Co se Turecka týče, jak víte, máme administrativní ujednání s agenturou a to je od roku 2006 zablokované. Pokud vývoj vyjednávání ve vztahu ke Kypru letos mm, dosáhne pokroku, tak si myslím, že budeme schopni postoupit i s touto dohodou. A co se Ukrajiny týče, jak víte, v prosinci jsme podepsali administrativní ujednání, což nám umožní pracovat na čtyřech počátečních oblastech. Jde o logistiku, standardy, jednotné evropské nebe a podpůrné operace. To prospěje oběma stranám. Děkuji, pane generále, prosím. Jenom pár doplňkových poznámek. Je tady ta otázka e, společné reakce na společné hrozby. To souvisí s tím, že se musíme na věci dívat e, z rozhledu 360 stupňů. Musíme tedy zohlednit veškeré vlivy e, v prostoru Severoatlantické aliance a už se mluvil o tom, že to není oddělené. Není to oddělené a my to vidíme. Vidíme to třeba v Sýrii. Nemůžeme ty jednotlivé věci oddělit. Nemůžeme říct, že máme nějaké hrozby na východě a můžeme to oddělit od toho, co se děje na jihu. Tak to nejde. Máme tady společný pohled na věc, s tím souhlasím. A pokud jde o rozvoj našich kapacit, je tady rozdíl v přístupu mezi našimi dvěma organizacemi, to musíme chápat. V Evropské unii rozvíjíme kap, nebo pracujeme na kapacit, na katalogu kapacit a v NATO to není jakýsi katalog kapacit. Potřebujeme vybudovat určité síly podle úrovně našich ambic. A ty ambice jsou stanoveny ve strategické koncepci a ta strategická koncepce se potom promítá do politických eh, pokynů a podle těch politických pokynů my pak musíme vybudovat nezbytné složky, abychom naplnili ty ambice. Takže je to trošku jiný přístup. A my jsme teď uprostřed toho procesu, k, k procesu rozvoje kapacit a procesu plánování, to je to správnější slovo. A teď jednotlivým národům posíláme cíle. A ty cíle se netýkají jenom kapacit. Jsou to určitá čísla, dáváme členským státům cíle, budeme mít jedno leto v diskuzi a potom budeme schvalovat ty cíle. A je to závazek jednotlivých členů poskytnout odpovídající kapacitu. A tady toho zapadá ta komplementarita a příklad toho tankování ve vzduchu je dobrý. My jsme to stanovili nebo zjistili jako nedostatek a když stanovíme nedostatky, děláme průzkum v každém z našich národů, v obou organizacích se o to dělíme. Máme tady týmy, kde jsou členové z obou organizací a pak to řešíme odděleně, ale ne úplně. Tankování ve vzduchu, tam bylo rozhodnuto, že to je dostačující pro většinu věcí, nicméně na to se snažíme přimět naše členy, aby naplňovali cíle. To znamená, nejde jenom o ty kapacity, jde o veškerá ta čísla, aby bylo možné splnit ambice. To je příklad komplementarity naší spolupráce. A ještě jednou zdůraznuju, že na to máme určité společné kapacity, ale hlavně nechceme společné finanční kapacity. Chceme, aby jednotliví členové zakoupili nebo pořídili ty věci, které potřebujeme k naplnění cílu. A chceme, aby se i seskupovali, aby získali určité kapacity, pokud je to lepší, pokud je to vhodnější přes eh, sdílení a združování iniciativ. A pokud jde o Ukrajinu, my máme silné partnerství s Ukrajinou, máme také programy partnerství v NATO a děláme toho hodně s Ukrajinou. Takže nenecháváme Ukrajinu osamocenou a v naší centrále já mám partnerské důstojníky, z národů NATO a také ukrajinského důstojníka, který s námi pracuje. A máme celou řadu iniciativ s Ukrajinou prostřednictvím tohoto partnerství a to je velmi důležité. Je to velmi důležité partnerství. Pokud je o prevenci, o tom jste také mluvili, Já myslím, že bychom neměli říkat, že na to je organizace vhodná pro kolektivní obrany. Jistě má všechny předpoklady a všechny nástroje a všechny kapacity. Nicméně na to, nebo naše obrana, se neomezuje na kolektivní obranu. A ve Varšavě budeme jednat o dvou hlavních věcech na tom samitu. Za prvé, jak posílit naši obranu a strašující postoj a obraný postoj vůči státním i nestátním aktérům a na druhé straně půjde o to, jaká je role NATO z hlediska stability, dojmu stability, kterým působíme. A tady máme celou řadu partnerských aktivit, které umožňují zapojit se do prevence, a to je naprosto zásadní, protože je to způsob, jak posílit určité země, aby byly dostatečně odolné, aby dokázali odolat dalšímu rozvoji teroristických skupin nebo aktivit na jejich půdě. A máme celou řadu partnerských vztahů, zvlášť ve Středomoří, se zeměmi eh, ze středomorského dialogu, a o tom už jsem vlastně mluvil, klíčové je zajistit, že když se podíváme na ty partnerské aktivity, které máme v NATO a v Evropské unii, aby nedocházelo k duplikaci, ale abychom pracovali společně. Ale na to na obrovskou odpovědnost v této oblasti. A komplementarita těch dvou organizací já nevím, jestli libijská vláda požádá o pomoc nebo ne. A jestli budeme mít nějakou operaci v Libii, ale pokud ano, v Libii je problém jiný. Postupuje rozvoj Daeše, to je tedy teroristický problém, pak je tam problém s kontrolou hranic, problém s migranty, problém s obnovou země. A všechny tyto problémy vyžadují spolupráci mezi našimi organizacemi. Na to je vhodná organizace, pokud máme bojovat proti eh, ISISu a podobně. Máme odpovídající postupy i pro spravodajské služby, ale Evropská unie je vhodná pro řadu dalších aktivit. A s i OSN a některé země. A to jsem měl na mysli, když jsem říkal, že dnes nemůžeme uvažovat tak, že to bude třeba operace EU nebo NATO nebo někoho jiného. Ne, musí to být kombinace všech těch věcí. A to bude klíčem k úspěchu. A já osobně se domnívám, že kdybychom to takto udělali v Libii, po válce, když jsme bojovali v Libii, kdybychom měli komplexnější přístup, neměli bychom ten dnešní problém. A jde tedy o tu kombinaci. To bude klíčem do budoucna. A poslední věc, pokud je o zapojení bitevních skupin, jak už jsem říkal, v NATO v procesu plánování obrany pracujeme na tom, jaké potřebujeme složky. A my potřebujeme složky všech národů, včetně Evropské bojové skupiny. Nemůžeme si myslet, že bychom měli evropské bojové skupiny, které by se nezapojily, zvlášť když patří no, do některého z národů NATO. Nejde se myslet, že nemůžeme zapojit i do toho procesu plánování kapacit na to. A proto jsme začali propojovat certifikaci těchto bojových skupin, jak už bylo řečeno v roce 2015, eh, s velkými cvičeními na to. Protože jinak bychom oddělovali ve stejných zemích složky, které jsou přiděleny pro NATO anebo pro EU, ty složky nejsou přidělené. Jsou to pořád stejné složky. A musím maličko nesouhlasit s Chorchem. AKT v ACT, v ACT vymezujeme klima a tady máme dobré vztahy s průmyslovými odvětvím. my tam nedáváme žádné peníze, ale spolupracujeme a je to důležité. A tady jsem velice obezřetný, abychom měli jistotu, že zapojíme odvětví z obou stran Atlantiku. Takže my hledáme nebo eh, komunikujeme i s evropským průmyslem a to je důležitá aktivita, abychom zajistili, že dosáhneme správné rovnováhy mezi oběma stranami. Pánové, mnohokrát vám děkuji. Přesně jsme dodrželi vymezený čas. A já jsem se byla jistá, že tato debata bude zajímavá. A měla jsem pravdu. Takže mnohokrát vám děkuji za vaše cené příspěvky a ráda bych poděkovala všem členům za rozsáhlou debatu. Bylo to nesmírně věcné a řekla bych dokonce pravdivé. Takže děkuji za tuto debatu. Zůstaňte tu, prosím, mimo mikrofon. Ladies and gentlemen, please be... Dámy a pánové, usaďte se, prosím. May I ask you to... Ráda bych požádala, abyste se usadili. Prosím o pozornost, děkuji vám. Další a v podstatě poslední bod na našem dvoudenním pořadu jednání je nesmírně zajímavý, a je mým potěšením a ctí přivítat skutečnou politickou celebritu. Je to pravda. Prostě pravda. Je to pravda. Bývalého ministra zahraničí Španělska pro začátek, dále tajemníka NATO, dále vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, a nyní váženého a nezávislého odborníka a, a vedoucího známého madridského institutu ESADE pro globální ekonomiku a geopolitiku. A tématem je, jak doplnit globální strategii. A budeme mluvit o vyhlídkách pro Bílou knihu, o evropské bezpečnosti a obraně. Já toho na úvod nebudu říkat moc, a bez dalšího předám slovo Javierovi Solanovi. Vřele vás vítám. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně? Pro mě je velkým potěšením být znovu tady v tomto parlamentu, který jsem často po deset let navštěvoval. Naposledy jsem tady byl zhruba před šesti lety, myslím. Je to tedy už dávno. A je to pro mě opravdu dojemné, vzhledem ke vzpomínkám, jaké máme Evropský parlament. A byl jsem rád, že jsem dostal pozvání, abych mezi vás přišel, abychom se zamysleli nad budoucností Evropské unie v oblasti, kterou zcela jistě vy všichni považujete za velice důležitou. Je to otázka obrany a bezpečnosti. V této chvíli se odehrává ve světě tolik věcí. A Evropská unie z důvodu, které všichni chápou, v důsledku krize a tak dále, byla zaměřena především na věci, které, jak dnes víme, jsou velice důležité. Otázka obrany a obhajoby odpovědaná určitým způsobem. A já se dnes pokusím říct něco k tomu, co je možné udělat po té, co se v Evropě a Evropské unii odehrály určité věci. Za prvé Lisabonská smlouva, která otevírá možnosti, které jsme dřív neměli. A za druhé, vzhledem k tomu, že vysoká představitelka se eh, chystá předložit novou bezpečnostní strategii, ta dnešní pochází z mé doby, z roku 2003, takže bylo nutné přepracovat je nebo přizpůsobit je. s přihlédnutím ke změnám v oblasti bezpečnosti v celém světě. A jde také o bezpečnostní situaci v Evropské unii. Natolik se to změnilo, že se na to musíme podívat znovu. A o tom tady budu mluvit mé vystoupení bude ohraničeno těmito věcmi, to Lisabonská smlouva a také to, že se snažíme doplnit obsah nové bezpečnostní strategie, která bude předložena zhruba za 14 dnů. Takže, na co mám čas? Já vlastně nevím, kolik mám času. 10 minut? Nebo tak nějak? Máte času dost. Kolik potřebujete? Takže jde o to, proč potřebujeme větší integraci obrany a obhajoby v Evropě. Já jsem přesvědčený o tom, že je to velmi důležité, je to nezbytnost, protože to, co jsme u těch dvou posledních věcí schvalovali, u Lisabonské smlouvy a to, co bude v té nové bezpečnostní strategii, to ještě není úplně rozpracované a já vím, že svět vyžaduje a očekává, že Evropská unie bude mnohem významnějším aktérem v mezinárodní aréně. A to bez pochyby souvisí s bezpečností. My jsme viděli, co se odehrává v našich členských státech, viděli co jsme, co se odehrává v našem sousedství a mimo naše sousedství, kde může Evropská unie zaujmout nějaký postoj. Takže já si myslím, že první věc, kterou musíme dělat, je pokusit se zamyslet nad tím, nakolik můžeme rozpracovat to, co už bylo schváleno, a nakolik to můžeme přizpůsobit. A to je první věc, o které bych s vámi chtěl mluvit. Takže naše snahy od Lisabonské smlouvy podle mě nejsou dostačující a také neúčinné. Já myslím, že pokud se Evropský parlament chce tímto tématem zabývat, s tím, že bychom případně měli bílou knihu, je třeba seriózně zvážit všechny tyto věci. První věc, kterou musíme říct, je výdaje na obranu v Evropské unii nejsou takové, jak bylo přislíbeno. Kdybychom neměli výdaje na obranu, bylo by opravdu těžké naplnit cíle. A je pravda, že, jak už jsem říkal, a všichni to vědí, od roku 2008 se Evropská unie mnohem víc zaměřovala na překonání krize a věnovala čas úvahám o tom, jak přesunout část těchto peněz, peněz vyhrazených pro bezpečnost, a myslím, že se na to zapomnělo. A viděli jsme výsledky. Vidíme to dnes, vidíme to v našem sousedství. Ztratili jsme určité schopnosti a kapacity, které jsme zřejmě měli využít. V roce 2010, 2011 a tak dále. Já vám to nemusím říkat, znáte to velmi dobře, ale je nadevší pochybnost, že jsme propásli příležitost uchovat tlak Evropské unie na určité úrovni. Pořád ještě nedosáhneme těch 2%, o tom není pochyba. Já myslím, že by bylo opravdu těžké dosáhnout těch 2%. Máme pár zemí, které i v rozpočtu na rok 2016 a dál nepostupují tímto směrem tak krize hodně zatížila naše rozpočty. Takže se musíme zamyslet nad tím, jak pracovat s výdaji, které máme, které podle mě nebudou 2% do budoucna. Čili jak využít naše prostředky a kapacity. A další věc, kterou musím zdůraznit, je to, že neděláme pokrok z hlediska interoperability. Pořád máme úroveň interoperability našich aktiv, která je podle mě nižší, než jsou naše možnosti a politická vůle. Takže to není otázka peněz, je to otázka politické vůle. Nakolik chceme zajistit větší interoperabilitu našich aktiv. A třetí věc, kterou bych mohl říct, a která je dalším zdůvodněním toho, jak se dívat do budoucna, je to, že jsme toho neudělali dost, pokud je o duplikaci. Pořád ještě dochází k duplikaci u našich kapacit a tady bychom si měli vést lépe. Jde o to, nakolik certifikujeme aktiva a tak dále. Není to úplně účinné, mírně řečeno. A tam toho můžeme udělat ještě hodně. A jak už jsem říkal, protože nebude snadné získat ekonomické zdroje, musíme být velice opatření, opatrní u toho, kde můžeme ušetřit nebo kde můžeme něco udělat lépe a kde to nebude vyžadovat nějaké velké výdaje. A já myslím, že vojenské struktury nejsou úplně rozvinuté, na tom se dá také hodně pracovat. A týká se to i spolupráce mezi národními a evropskými strukturami. Úroveň spolupráce mezi členskými státy EU také není dostatečná, nevyvíjela se tak, eh, jak bychom chtěli. Alespoň já bych mnohem rád viděl mnohem větší spolupráci mezi členskými státy. A vzpomínám si, že v roce 2004, když jsme stanovovali cíle, tak tyto cíle dosaženy nebyly. To bych chtěl zdůraznit rozhodnutí, která byla přijatá v roce 2004 agenturou, nebyla dostatečně podpořena členskými státy, tak abychom tyto závazky proměnili v realitu. Jak tedy můžete vidět, soustředím se na ty věci, které už byly schváleny, dohodnuty, k čemu jsme se zavázali a k čemu nedošlo Některé z těchto věcí souvisí s finančními prostředky, něco spíše souvisí zase s politickou vůlí. Pokud je o peníze, taková je realita, ale pokud je o politickou vůli, tam si myslím, že bychom měli být efektivnější a pracovat více. Takže co máme, na základě čeho můžeme postupovat ku předu? Máme e, základ Lisabonskou smlouvu, ta ošetřuje celou řadu aspektů, na základě kterých bych EU mohla postupovat. Prozatím jsme se rozhodli, nebo jste se rozhodli, že tak postupovat nebudete. Lisabonská smlouva, jak víte, nabízí několik věcí. Jednak je tam spolupráce, to je klasická věc v řadě oblastí EU. Aby bylo možné takovou spolupráci vytvořit, je nutné zajistit většinu a ta většina zatím neexistuje. A to se netýká pouze bezpečnosti a obrany, ale i jiných eh, částí, jiných odvětví, ve kterých EU působí. Dále, pokud se týká obrany a bezpečnosti, tak je tam další věc, strukturální eh, spolupráce, takzvaná PESK což znamená, že tam nemusí uh, patřit všichni, mohou se připojit pouze někteří, ale když už některé země něco podobného vytvořily a snažili se zajistit strukturální spolupráci, tak je to nazváno v Lisabonské smlouvě, tak tam také k ničemu nedošlo. Máme tedy dvě domény, dvě věci, kde by bylo možné dělat více, ale chybí politická vůle k tomu, abychom se ubírali tímto směrem. Mnoho se toho také nestalo v oblasti financování. Je pravda, že máme vytvořeny určité mechanismy, ale některé kroky by se tady také měly podnikat. Protože to, jak sdílíme finanční břemeno, to je je to způsob, eh, do kterého se nezapojují všichni. Ti, kteří se zapojují více, jsou ti, kteří eh, více investují a potom se někdo například nezapojí a veze se zdarma, pokud to tak mohu říci. Takže na to se také musíme dívat, podívat a přeskoumat to. Rozhodně to není nejinteligentnější způsob, jak věci řešit. Sdílení břemene rozhodně nespočítá, nespočívá v tom, že by někdo řekl, že tam žádné břemeno není, že se podílet nebude. Tak to bychom rozhodně postupovat neměli. Ale je pravda, že situace taková je a něco se s tím musí stát. Jak jistě víte, máme další možnost, která se využívá různými způsoby. A podobně je možné spolupracovat i v oblasti Eh, obrany. Máme tam doložku o solidaritě a doložku o vzájemné pomoci. Doložka o vzájemné pomoci ta už byla využitá ze strany jedné země, Francie. To znamená, Francie požádala ostatní země EU, aby použili aby pomohli, pardon. Přičemž eh, do toho nebyly ale zapojeny instituce EU. To je taková doložka, která umožňuje eh, postupovat tímto způsobem. Máme takovýto nástroj. Takže jak jistě vidíte, v té smlouvě je řada možností, té oblasti bezpečnosti a obrany se nabízí řada možností a obecně bych tam vyzval k mnohem aktivnějšímu zapojení EU, aniž by nutně bylo e, nezbytné provádět změny, které existují ve vztazích, které existují. Smlouva už byla schválena, bude se vytvářet nová strategie pro bezpečnost, bude brzy představena. Takže já bych doporučil jednat v rámci těchto parametrů ale aktivněji. Máme mnohem větší manevrovací pole než eh, to, na kterém teď působíme. Já jsem tu globální strategii nečetl uh, úplně celou, takže je dost těžké to doplnit, když se mám vyjádřit na, k tomu, jak uh, tu strategii doplnit, ale rozhodně nenapadají věci, které by ve strategii měly být. A můžeme se tedy zabývat tím, Jaký strategii doplnit v tomto smyslu slova, co by tam všechno mělo být obsaženo v té globální strategii. Podařilo se nám identifikovat eh, schopnosti, kterých musíme dosáhnout. Když se dnes podíváte na problémy, eh, ať už v zemích sousedství nebo v našich vlastních zemích, tak otázka bezpečnosti je zásadní. Já bych se chtěla na otázku bezpečnosti a obrany podívat eh, kontinuálně, jako na něco nepřerušeného. Máte otázky, které se týkají interní eh, bezpečnosti a obrany a ty potom mají dopady i mimo Evropskou unii. A naopak to, co se děje mimo EU, má zase dopady tady u nás. Takže když hovoříme o bezpečnosti a obraně, ať už eh, uvnitř EU nebo mimo, tak to si myslím není vhodný přístup. Ta situace je kontinuální. Víme, že teď eh, máme problémy vnitřní bezpečnosti, které ovšem pochází z vnějšku a zase naopak. Problémy venku, které mají dopady u nás doma. Podle mne tedy výchozím bodem, když se díváme na otázku obrany bezpečnosti, ten výchozí bod by měl být tento, to znamená neoddělovat to, chápat to jako jakési kontinuum. To si myslím je nezbytnost. Takovýto nový přístup by neměl být pouze náš, evropský, ale je to věc, která se projednávala také ve Spojených státech a v jiných zemích. Spole, spočívá tady na nás určitá odpovědnost také v globálním měřítku. To je tedy věc, kterou bychom měli podle mne zvážit a v dokumentu, který jsem vám předložil, se to zobrazuje. Dále, měli bychom se snažit být operativnější, měli bychom uh, vytvářet takové programy, které budou moci být provedeny, budeme si je moci dovolit eh, z politického i ekonomického hlediska, aniž by zároveň trvaly déle, než je nutné. Myslím si, že bychom se měli na to takto podívat a zjistit, jak daleko až můžeme zajít. Samozřejmě nemusíme postupovat rychlostí světla, takovou povinnost nemáme, ale zároveň e, nesmíme postupovat želvým tempem. Musíme se snažit postupovat nějak rozumně. Víme, že na nás nikdo nebude čekat, my jsme součástí světa a jsme tam mezi lídry, takže bychom podle toho měli postupovat. Pokud o výzkum a technologie, tam bychom také mohli postupovat mnohem rychleji. Je to další odvětví, ve kterém EU působí a e, je to věc, která může mít také dopady jinde v oblasti průmyslové, bezpečnostní. Mnoho z toho má, do, má dopady tady. Dále, můžeme vytvářet finanční pobídky pro společnosti, které pracují na věcech, na technologickém eh, vývoji v oblasti bezpečnosti, což je možné, tak to můžeme postupovat na základě předpisů, které dnes platí. Další věc, kterou navrhujeme, je něco, co já si tak pro sebe uh, nazývám vlastním názvem. Neberte to příliš doslova, ale něco, co v oblasti obrany a bezpečnosti bychom nazvali evropským semestrem. Chci tím říci, že země by v této oblasti, kde ještě eh, plně neplníme všechny předpisy, tedy by se měly snažit zjistit, zrychlit celý ten proces a vytvořit něco podobného tomu evropskému semestru. To znamená, každý by se podíval na to, k čemu se zavázal, a kolektivně bychom potom zjistili, zda k tomu došlo či ne. A pokud ne, tak bychom hledali pobídky prostřednictvím vzájemného hodnocení, jak to zajistit, tak aby ti, kteří se zavázali, eh, plnili mnohem více než to, co plní nyní. Stanovili bychom si nějaký horizont, možná rok 2020 nebo 2025 podle toho, jaký bude v horizonte globální strategie, ale měli bychom si zvolit nějaký referenční bod v čase. To si myslím by také bylo důležité. Ta globální strategie bude brzy představená, myslím, eh, v horizontu 6 měsíců a my se musíme podívat na to, co chceme tedy udělat jako EU, jak doplnit tu strategii a v nějakém období během šesti měsíců nebo roku, to by asi bylo dostatečné, abychom se na to takto podívali a zjistili, co chceme podnikat. A jak pokračovat. Ten proces, který jsme tedy nastínili, je takový, že EU požádá eh, vysokou představitelku, aby vytvořila dokument, aby se tam zobrazily nebo aby, ty dokum, aby aspekty, které byly, budou v dokumentu, byly implementovány v praxi. A zároveň je důležité, aby to odpovídalo výsledkům globální strategie. Další věc. Vysoká představitelka by měla vést nějakou skupinu lidí, kteří zasedají ve Evropském vojenském výboru. Ta skupina by měla být na vysoké úrovni, Možná by tam byli zastoupeni náměstci ministrů obrany nebo něco podobného, něco na této úrovni, tak, aby od samého začátku byly zapojeny členské státy a ministerstva obrany. A třetí věc, kterou bych doporučil, jde o to, aby zástupce generálního tajemníka stanovil, nebo společně s agenturou EDA, eh, e aby stanovili strategické cíle. Vojenští zaměstnanci by měli stanovit eh, schopnosti a potom priority rozvoje. Abychom mohli defino- aby byly definovány specifické programy a opatření, je nutné také interagovat eh, mezi různými institucemi a fóry, tak aby byli konzultováni všichni aktéři této hry a to v každé chvíli. Také bych navrhl stálou konzultaci s vámi, s Evropským parlamentem a také s NATO. E to podle mě by bylo dobré, aby všechny kroky podnikané v této oblasti byly koordinovány s NATem. To si myslím, by z mé strany stačilo. Mám pocit, že jsem vyčerpal vyhrazený čas. Pouze chci připomenout jednu věc. Když jste mě sem zavolali, požádali jste mne, abych představil několik myšlenek, nápadů k tomu, jakým způsobem eh, vytvářet Evropskou unii v oblasti obrany. To musí být eh, v souladu s globální strategií, kterou bude předkládat vysoká představitelka. Jak už jsem říkal, je nutné takto postupovat. Oblast obrany se mění. My na to musíme reagovat, přizpůsobit se, postupovat energicky, s odhodláním a hlavně postupovat ku předu. To, co jsem vám eh, zmiňoval, to, co jsem tady teď zmiňoval, je kompatibilní s nařízením, které platí. Je to v souladu s Lizabonskou smlouvou, což je základ, takový základní právní akt. Na jehož základě musíme pracovat do té doby, než bude smlouva pozměněna nebo přizpůsobena. Já vám tedy ještě jednou děkuji. Doufám, že můj dokument pro vás bude užitečný, že vám pomůže odpovědět na ty otázky, které jste stanovili a celkově EU pomůže postupovat ku předu v této důležité oblasti na tisk. O tom hovoří každý den na prvních stránkách, takže vidíme, že je to důležitá věc. Děkuji. Děkuji vám. A teď zahajuji diskuzi. Sekretariátu nebylo úplně jasné, kdo se hlásí o slovo, takže si to prosím rozmyslete a mezi tím položím svoji otázku já obrátit tím vlastně klasické pořadí řečníků. Předchozí téma na našem pořadu jednání bylo diskuze o rozvoji schopností v rámci EU a NATO. Měli jsme tady dva hosty, jednak výkonného ředitele Evropské obrané agentury a dále nejvyššího velitele spojeneckých sil pro transformaci z NATO. A jedna z otázek, o které jsme jednali, byla právě komplementarita a snahy obou institucí komplementaritu zajistit. Nejvyšší velitel eh, ACT nám sdělil, že na to, když plánuje rozvoj schopností, stanovuje požadavky pro členské státy na to, když tedy takto postupuje, tak zohledňuje zeměpisnou rovnováhu. Snaží se tedy rozhodně nevyloučit eh, Evropu z tohoto procesu. A při plánování náš hlavní spojenec, Spojené státy, chce, abychom se jednak snažili posílit eh, naši úlohu, posílit eh, to, jak přispíváme ke společné obraně první řadě bychom se měli snažit eh, přijmout větší finanční zátěž, měli bychom více přispívat a to, co vkládáme do rozpočtu, by mělo být eh, využíváno efektivně a inteligentně. V první řadě je ale nutné navýšit cíle, takže co navrhujete? Jak eh, byste navrhla zajistit skutečnou efektivnost evropských kroků? Když jednáme v rámci EU, a když hovoříme o tom, že si musíme ujmout naší odpovědnosti, často se také zmiňuje nutnost zajistit autonomnost. Takže jak je možné tyto dvě věci skombinovat? Jak je možné na jedné straně zajistit regionální vyrovnanost, rovnováhu a na druhé straně autonomii pro EU, pokud je o schopnosti. To je tedy má otázka pro zatím Neváhejte vyjádřit se také vy, kolegové. Děkuji. Pokusím se odpovědět v následujícím pořadí. Jistě nemáte pochybnosti o tom, že velice dobře vím, jak funguje NATO. Byl jsem eh, generálním tajemníkem ve velice dramatické a důležité chvíli, ve chvíli, kdy většina zemí žádala o členství když eh, jste přistupovali do EU a do NATO, měl jsem tedy na starosti v té době otázku bezpečnosti a zahraniční záležitosti. Jako první eh, vysoký představitel v EU. Takže na základě vlastní zkušenosti vám upřímně mohu říci, že vytvoření integrovanějších schopností eh, ze strany EU to je pozitivní, ať už pro EU nebo NATO. Myslím si, že my nebudeme schopni vytěžit eh, maximum z toho, co máme před sebou na stole, pokud nebudeme mít integrovanější přístup v této oblasti. Podle mě je to velice rozsáhlá oblast, to už jsem zmiňoval. Otázka bezpečnosti vnitřní i vnější je kontinuum. Řada věcí, eh, spadá sem řada věcí, takže myslím si, že bychom tady mohli postupovat mnohem lépe. A to by potom mohlo být dáno ke službám NATO, což, jak jsem říkal, je závazek, který jsme si stanovili. V rámci NATO máme určité možnosti prostřednictvím NATO, anebo i prostřednictvím autonomních prostředků EU. Hodně jsme toho podnikli, více než 30 operací eh, mimo hranice EU a myslím, že i s určitým úspěchem jsme postupovali. Já myslím tedy, že to klíčové už máme před sebou na stole. Pokud je o spolupráci eh, s NATO, tak eh, pokud je tedy o NATO, tak se řešilo Turecko. To se částečně vyřešilo během mého působení, ale částečně se to nevyřešilo, protože dopisy, které jsme si eh, vyměnili, tedy nebylo všechno, co bylo v těch dopisech zohledněno. Každopádně, vy se ptáte na autonomní, na určitou autonomii, na autonomní postupy. Když EU autonomně e, vede nějakou svoji misi, tak vždy postupuje ve spolupráci, nebo rozhodnutí je přijímáno ve spolupráci s NATO. NATO někdy například nechce něco podnikat ze zeměpisných důvodů, nespadá to pod e, oblast působnosti NATO nebo z jiných důvodů. A já myslím, že postupně by se toto mohlo rozšířit, tedy případy, ve kterých se, do kterých se na to nechce zapojit, nechce spouštět nějaké své mechanismy, zatímco v EU se mohou, vytvořit situa- mohou vzniknout situace, kdy k něčemu dojde a EU musí jednat. Mohu si představit celou řadu takovýchto případů. Dnes i v budoucnu může vyvstat řada situací, kdy si dnes říkáme, že jsme měli hrát aktivnější úlohu a kdy NATO nebo Spojené státy se zapojit nechtějí nebo nechtěli. Z toho důvodu se musíme na takovou tu situaci představit, eh, připravit. O tom není žádných pochybností a rozhodně se nesmíme od NATO nějak odpojit v této věci. Ale na to se někdy eh, zapojit nechce, někdy nechce jednat. Nechci tady teď předjímat, ale určitě si domyslíte, že takováto diskuze probíhá i ve Spojených státech. Já jsem se na podobném fóru podobné diskuze účastnil také ve Spojených státech a říkal jsem tam to podobné. Před deseti lety bych na to odpověděl mnohem jinak, než eh, to, jak odpovídám dnes. Dnes jsme si vědomi toho, že mohou vyvstat situace, kdy Spojené státy, které jsou nejvýznamnějším aktérem v NATO, nebudou chtít jednat a z toho důvodu NATO nebude chtít jednat, bude to pro ně komplikovanější zasáhnout eh, u konkrétního problému a my ale jednat budeme muset. A my musíme mít možnost jednat. Což samozřejmě neznamená, že budeme v rozporu s NATO. Ne, budeme na stejné vlně, ale zároveň budeme mít eh, různý stupeň zapojení. Nebudeme samozřejmě dělat nic, co jde proti eh, politice, politickým pozicím členů NATO. Tam jsou jednak členové EU, ale ještě také další země, které nejsou členy EU. Takže tak to vidím. A nechci zbytečně dramatizovat. Není to žádná dramatická diskuze, je to diskuze mezi přáteli, kteří sledují stejné globální cíle. Takže já tu otázku nechci dramatizovat, ale zároveň říkám, že nejsou pochybnosti o tom, že v některé chvíli budeme muset a budeme muset být připraveni jednat sami. Na to se musíme nachystat. Takže z toho uh, se musíme poučit. Oh, Děkuji. A teď tady první kolo otázek. Pak požádám o vaše odpovědi a potom eh, další, eh, další kolo. Nejprve pan Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, vážený pane Solano, vy jste řekl, že jste byl generálním tajemníkem NATO ve velmi obtížném období. Ano, bylo to velmi obtížné období a já bych vám rád připomenul, co tehdy k zásahu NATO v Kosovu řekl náš zesnulý prezident Václav Havel. On řekl, domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu Existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít. Nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zjištních zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární. Toto řekl náš prezident Václav Havel. On vlastně zmínil tehdy přítomnost. Dnes už mluvíme o tom zásahu jako o minulosti. A já se vás chci zeptat, pane Solano, jestli není potřeba více objasňovat minulost NATO k tomu, abychom stanovili správně její budoucnost. Mr. Jeffrey Van Orden. Pan Jeffrey Van Orden. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, mě by zajímala jedna oblast. Já eh, vás tady, pane Solano, vždycky rád vidím. Vy jste hovořil o PESCO. Kdo by se uvedl vedení při zahájení PESCO a mohl byste nám říci něco více o tom, jaké výhody a nevýhody spatřujete v tom, abychom vůbec pokračovali eh, v PESCO. Mrs. Lösing. Paní Lösing. Děkuji. Pane Solano, tady jsem. Tady, tady, hlásím se. Pane Solano, vy jste řekl, že tu bezpečnostní strategii jste ještě nelez, nečetl. My jsme ji také nečetl, protože ona ještě neexistuje. Ale ani přesto nemusíme tedy eh, se eh, šťourat eh, v kávovém, v kávovém logru, protože vysoká představitelka již její části Eh, představila a zveřejnila. Já jsem přečetla všechno, co je k dispozici na webových stránkách a musím říci, že to je neseno poměrně obecně a mě by velice zajímalo, až se bude hovořit o bílé knihe, knize, věnovat se těm hlavně těm obecným bodům, v jakém směru bude Bílá kniha ty obecné body opravdu konkretizovat. A potom se chci zeptat i ostatních kolegů, jaké body podle vás a v jakým směrem by bylo potřeba eh, se této konkretizovat eh, se této konkretizaci věnovat. Já tady vidím dvě oblasti. O jedné oblasti se hodně hovoří, to jsou eh, ty oblasti komplementarity, jakým způsobem se mohou NATO a EU vzájemně doplňovat. Co mě zajímá více jako evropskou poslankyni, jsou eh, otázky, které se eh, přímo týkají evropské vnitřní kapacity. To znamená, jakým způsobem se budeme dívat na stávající eh, kapacity Evropy, které již Evropa má, jak je budeme nasazovat. A e, to nechci navázat jenom na pana e, Odena. Nejde jenom o přímé vojenské kapacity. E, Evropská unie se od NATO liší tím, že Evropská unie není jenom vojenský svazkem, ale také má civilní kapacity. A to také chápu v návaznosti na komplementaritu. To, co napsala vysoká představitelka, tam jde i o vlastně propojování těch civilních a vojenských kapacit. Pane Solano, vy jste hovořili eh, o tom, že je potřeba více užívat evropských eh, nástrojů, o které by šlo. Eh, šlo by o zahraničně politické nástroje EU, jako ku příkladu nástroj pro lidská práva, pro stabilitu a také nástroj pro rozvoj. Mělo by v konkrétnější vizi jít o to tyto nástroje využít i ve vojenské eh, doktríně a strategii, to je jedna otázka. A potom ve finále vždy jde o peníze a tady se nabízí otázka, to je původní eh, požadavek eh, na to, 2% státního rozpočtu, to není nic nového, tedy na bezpečnostní strategii, o tom ani nemusíme toho tolik e, číst. Mě tady v té souvislosti více zajímá to, do jaké míry e, si myslíte, že by se měl zapojit evropský rozpočet přímo do té vojenské oblasti. Podle smluv to podle mě není možné, ale existují různé interpretace. Různí kolegové to vidí jinak. E, Hovořil jste i o výzkumu, to je velká oblast, která je stále více podporována. Jde i o vojenský výzkum, který by bylo možné posílit pomocí evropských finančních prostředků, takže na to se také chci zeptat, jak to vidíte. A potom jste hovořil o evropském semestru, o tom se také hodně hovoří, a to i v ekonomické oblasti, do jaké míry zde kompetence členských států budou omezovány, pakliže vlastně rozšíříme vojenskou spolupráci během krizi, eh, to také vede k silné politické diskusi. Jak tedy vidíte tu situaci, vlastně, kdy je, by bylo možné eh, vzít více prostředků z jednotlivých rozpočtů na tyto účely? tak, aby došlo k posílení těchto prostředků. A moje poslední otázka. Ten projekt Bílé knihy existuje již dlouho, a to ne jen od e, vytvoření té bezpečnostní strategie, ona už tehdy existovala a to jste také řekl, proč vlastně doposud nevznikla ta bílá kniha, do jaké míry postoupily úvahy z vaší strany směrem k této bílé knize a jaké síly eh, brzdí vypracování této bílé knihy. Děkuji. Já se velice eh, omlouvám, eh, že jsem obrátila politické pořadí politických frakcí. Já jsem si nevšimla žádosti socialistů. Já se velice omlouvám paní Aně Gomez. Pane e, Solano, já vás tady vidím opravdu velice ráda. Moc se omlouvám, že jsem tady nebyla včas, abych vyslechla vaši prezentaci, ale slibuji, že si ji velic, s velikým zájmem přečtu. Nechci ale přijít o příležitost vás zde přivítat a položit vám několik otázek. Naprosto souhlasím s tím, co jste řekl, tedy to, co jsem slyšela, že jste řekl, že Evropská unie musí být připravena jednat, jednat eh, samostatně a to, vyžad, a to si vyžaduje přípravu a kapacity, schopnosti. Já jsem v posledních letech byla postavena do situace, kdy v Iráku v předních liních se bojuje proti ISISu a tam se některé naše členské státy podílely Eh, dodávkami zbraní, ale bez jakékoliv vzájemné koordinace. Já jsem se ptala paní eh, Mogherini, proč se nepokusila koordinovat úsilí těchto členských států. Ona řekla, že to není záležitost zástupkyně ESVČ, ale já si myslím, že to je přesně ten účel, proč vůbec máme takovou představitelku pro eh, zahraniční věci. A teď máme Libii. A tady zase se několik členských eh, států zapojuje, eh, nemluví se to, a nemluví se o tom, ale oni skutečně se zapojili. Myslíte, že třeba eh, se zasadíte o nějaké povolení v rámci společné bezpečnostní obrané politiky, a aby došlo k nějakému společnému cvičení kvůli této oblasti? To ještě nikdy tak nebylo, to je bezprecedentní a e, bylo by to velice zásadní e, v pokusu překonat ty problémy, o nichž hovořila paní Mogherini. A potom otázka připravenosti a e, nezbytných investic na cvičení, školení, kybernetická bezpečnost. Máme zprávy, že Rusové získali podvodně vlastně soubory demokratické strany a jestli se jim to povedlo tam, tak se jim to možná může povést také kdekoliv v Evropě. A dále ta politika škrtů měla obrovské dopady na naše kapacity. Nejenom co se týče, co se týče strategických kapacit a, a kontroly Číňanů, Rusů a tak dále a odprodeje kritických infrastruktur, ku příkladu přístavů. A to ani nemluvím o poskytování eh, smluv nebo uzavírání smluv se zeměmi, eh, které potom e, eh, jaksi e, důležité informace předávaly dalším třetím stranům, ku, stranám, ku příkladu Číně. Co tady dělat? Myslíte, že členské státy si alespoň začínají uvědomovat, že jsme na tom mnohem hůře, než jsme byli před deseti lety. A konečně, pakliže dojde k Brexitu, a doufám, že ne, tak by to určitě bylo velice eh, nešťastné. Byli bychom odstřiženi od významného partnera, co se týče bezpečnostních kapacit. Ale zároveň někteří tvrdí, že Eh, právě tato strana eh, vlastně, která by odešla, je ta, která často hází písek do soukolí, takže možná, že by to tak negativní nebylo. Jaký je váš dojem? Děkuji. A konečně poslední vystoupení eh, paní Ines Ayala Sandra. Děkuji, paní předsedající. Děkuji Vítám samozřejmě pana Solanu v tomto výboru. Eh, dvě věci, které jste řekl, jsou rozhodující a důležité. Eh, situace není jednoduchá a tento parlament je také eh, složitý. Já jsem předložila nejrůznější pozměňovací návrhy. v tom směru, jestli budeme vlastně mít možnost se starat o vnější i vnitřní bezpečnost. Teď toho se týkají nejrůznější právní základy, eh, existují nejrůznější koncepce, zahraniční politika je také někdy velmi složitá, komplikovaná a někdy jsou složitá témata, o nichž zde nesmíme hovořit, protože to jsou právě zahraničně politická témata a to je handicap. Ale co se týče politických záležitostí a nezbytnosti budovat kapacit, tady by mě zajímalo, jaké rady, myšlenky, představy byste měl, aby bylo možno tedy posílit obranu a bezpečnost. A za druhé, ten pseudoevropský semestr v oblasti obrany, co se týče využití dynamiky ke srovnávání a dosahování pokroku a mobilizace všech členských států. My v politické oblasti to vidíme velice složitě. Snažíme se, ale ten ta strategická část, na tu se málo poukazuje, málo se zdůrazňuje. Chci říci, že ten politický aspekt je také důležitý pro další rozvoj a proto bych se od vás ráda dozvěděla, jak tento takzvaný obraný semestr můžeme nastavit trochu přesněji. Uh, Pane eh, Solano, mohl byste se vyjádřit k otázkám poslanců? Děkuji za otázky. Já se pokusím na ně odpovědět, ale ještě předtím, než se dostanu k odpovědím, tak chci říci, že eh, účel mé návštěvy je Eh, prezentovat eh, možný proces vzniku Bílé knihy. Není mým eh, úkolem hovořit o obsahu té knihy, mých představách o té, o té knize, jak má vypadat. Takže moje, možná, že moje názory na některé otázky pro vás jsou relevantní, ale eh, ten účel mé návštěvy, tak jak jsem to prezentoval v, té, eh, v tom dokumentu, to není bílá kniha, ale je to postup k vytvoření k vytvoření eh, Bílé knihy. Tady se někdo ptal, proč Bílá kniha, proč se o tom tak dlouho mluví, proč ještě není. Ona ještě vlastně neexistuje ani procedura, jak tu Bílou knihu vytvořit. Teď tedy tu proceduru, ten postup míte, ale já musím být velice obezřetný eh, v tom směru, co řeknu, co se týče mých osobních stanovisek. Já nemám zas tak velké pravomoci je zveřejňovat. Eh, pane Štětino, je pravda, že eh, minulost je vlastně stezkou do budoucnosti a určitou úlohu hraje přítomnost, ale myslím, že cokoliv, co se stalo v minulosti, je potřeba brát v úvahu. A to poučení z minulosti musí vést k tomu, abychom se dívali do budoucnosti a ne, abychom se stále jenom dívali do minulosti. Myslím, že ta operace tehdy v minulosti se děla v určitý moment eh, v rámci určitého regionu v našem sousedství a bylo to poprvé, kdy na území fyzicky vlastně Evropy došlo vlastně eh, ke vzniku potenciální války na Balkáně. A to si vyžádalo odezvu a ta odezva přišla ve spolupráci eh, Evropanů, eh, Američanů, NATO, OSN. Já si velice dobře vzpomínám, že tehdy Kofi Annan za OSN vlastně za to zodpovídal a já jsem tehdy s ním spolupracoval v té kapacitě velice úzce a šlo o velice inteligentní spolupráci, protože on eh, jezdil do Evropy, do Bruselu, uspořádal několik konferencí, bylo to velice konstruktivní a šlo o spolupráci s OSN eh, v tom, jak jsme tu otázku Balkánu tehdy řešili. Takže to poučení z toho jsme si vzali, ale, ale to aplikace toho poučení, eh, ta musí být provedena inteligentně, protože současná situace není stejná, jako byla tehdy. Od té doby už uplynulo mnoho vody, hodně se toho stalo. A já si myslím, že nelze lineárně extrapolovat Eh, z té situace tehdy v 90. letech do situace eh, současné v 21. století, sice jsme v něm teprve 15-16 let, ale přece jenom je to 21. století. Druhá otázka se týkala spolupráce PESCO. PESCO, tam byla ještě nějaká další otázka byla ještě... Vy, vy jste byl druhý, kdo se, kdo, se, kdo se ptal? Ne, paní Lezing byla druhá, myslím, eh, říká paní předsedající. Tak to jsem udělal uh, chybu. Co se týče PESCO, myslím, že strukturovaná spolupráce je něco, co je opravdu důležitého a můj osobní názor je ten, že bylo inteligentní to zapracovat do úmluvy a vlastně pak byla Lisabonská smlouva. Myslím, že Evropské unii je někdy nezbytné, nebo alespoň dobré, aby některé země šly nad rámec toho, co je povinné pro všechny, aby to tyto země mohly učinit. A pokud, pokud tedy bude účast všech volná a dobro, dobrovolná, aby ta spolupráce byla otevřená. Ty země, které se chtějí účastnit, potom musí splnit některé požadavky. A, a, rozdíl mezi posílenou spoluprací a strukturovanou spoluprací spočívá v tom, že co se týče posílené spolupráce, je ten, že ti, kteří mohou, kteří chtějí a mohou, tak, tak to mohou učinit a na rozdíl ta strukturovaná spolupráce, ta probíhá jinak. Tam eh, nemusí být každý přijat. Je to podobně jako s eurozónou. To je něco trošku eh, podobného, ta měnová unie. To jsou eh, vlastně dvě klasické situace spolupráce, které jsou vlastně velmi úzce propojeny s koncepcí národního státu. To je myšlenka, kterou jsem podpořil, když se začalo hovořit o ústavě a ve finále se podařilo to udržet i v Lisabonské smlouvě. To si myslím, že je výhoda a žádnou nevýhodu tam nespatři, nespatřuji. Myslím, že to má katalytický účinek a katalytický účinek dobré věci je vždy e, dobré. Já Sám eh, mám eh, vlastně odborné technické vzdělání a eh, katalyzátor v pozitivních situacích je vždycky dobrá věc, takže katalytický účinek v rámci pozitivním je vždycky dobrý, začnete s málem a pak pokračujete dál. A potom vlastně můžete získat maximum když je dostatek tedy dobrovolných ochotných lidí. Možná každý jinou rychlostí, ale víc k tomu eh, říci nemohu a to je můj eh, osobní názor. Eh, nic to v zásadě moc neznamená i když si to můžete přečíst i v zakládajících e, smlouvách, tak to samo o sobě je samozřejmě velice důležité. To si může každý přečíst a platí to pro všechny. Ale nic jiného k tomu nemohu říci. Já na tom nevidím nic negativního na strukturované spolupráci. Zvláště, když je to vlastně něco podobného jako měnová unie. To je také vlastně jenom jiný Eh, způsob strukturované spolupráce. Eh, k těm kapacitám, eh, paní poslankyně, myslím, že to, co jste řekla, je velice důležité. Když jsem řekl, že je to vlastně kontinuální jaksi vztah mezi vnějším a vnitřním, myslím, že dnes se na to musíme dívat i z jiného hlediska. Kdybychom se měli podívat na národní stát, Evropská unie není národním státem, ale když se podíváme na národní stát Evropské unie, tak je důležité, v současné době, tedy národní stát, má takové ty měkké soft, soft eh, prvky zprávy státu a tam patří i policie, státní zpráva, a tak dále. To je něco, co používáte uvnitř státu eh, na ochranu bezpečnosti všech občanů. Vojáci ti se používají externě. A v Evropská unie eh, se k tomu musí přistupovat jinak. Ty vnější prvky, co se týče třeba vojenství, ty se používají vně, jak si na ochranu bezpečnosti celé unie, ale i vlastně částečně na ochranu eh, bezpečnosti občanů. A to jsou věci, které historicky se jaksi externě nepoužívaly. To je velice, rozdíl, eh, velice významný rozdíl. Všechny operace, které se provedly eh, ke konci 20. století a počátkem 21. století, nebyly jen vojenské, ale i další. Někdy, někdy eh, to byly spíše operace, kde převládala policejní složka, třeba naše mise v Gruzii nebo i eh, v Kosovu. To byla velice důležitá policejní eh, mise. To eh, vlastně byla mise bezpečnostní a obraná, ale účastnila se i policie, ne vojsko. Takže to je něco, na co si musíme myšlenkově začít zvykat. A když mluvím o tom kontinuu, tak to je přesně to, o čem je řeč. Že záležitost bezpečnosti v širším slova smyslu nebude pouze omezená na vojenství. Eh, na ulicích eh, Bruselu, Paříže vidíte vojáky, kteří střeží i interní bezpečnost země. A to je naprosto nezvyklé a nové. To jsme v minulosti na to nebyli zvyklí, že by se vojáci ozbrojení po zuby procházeli po ulicích. Teď jsou zapotřebí, protože ta hrozba je na tak vysoké úrovni. A teď si umíme představit něco, co jsme si v minulosti představit neuměli a musíme tedy vlastně dělat věci, které klasicky národní stát by předtím býval nikdy nedělal. Je to zcela nová situace, v níž se nacházíme a každá země, každá velká eh, země se o to staví. Čína se o to snaží, eh, USA se o to snaží a i Evropská unie z řady důvodů se o to musí snažit eh, také, protože jsme složitější, vlastně jsme jaksi složitějším konglomerátem národních států. Takže <clears throat> musíme tedy více o tom uvažovat, více o tom psát, více o tom debatovat, protože prostředí, v něm žijeme, se zásadně změnilo. A musíme se také ptát, jestli eh, to místo konfliktu je na zemi, nebo ve vzduchu, nebo na vodě, na moři. A podle toho se také budou lišit odpovědi na ten konflikt, jestli nemáte stejnou odezvu na eh, jaksi konflikt ve vzduchu nebo na konflikt jaksi prostě na internetu. Na to bude odezva zase jiná. Jiný je útok na vnější bezpečnost, jiný je útok na Eh, autorská práva, eh, na duševní vlastnictví. Je to také útok, ale nástroj odezvy se bude lišit. Eh, reakce bude jiná. Nebo může jít o zabezpečení důležitého strategického podniku nebo nějakého vojenského aktiva. Takže to je ta zásadní debata, kterou musíme vést. A já se obávám, že jsme se poněkud opozdili. My jsme nebyli připraveni včas. Skutečně nám velice dlouho trvalo, než jsme se rozhodli jednat eh, v těch doménách, v nich se skutečnost dnes eh, pohybuje. Je to smutné, ale je to tak. A čím více se opozdíme, tím těžší bude naše situace. Ptala jste se, jestli uvažuji i o dalších akcích. Ano, uvažuji o policejních složkách, humanitární pomoci, právním státě. To všechno je nezbytné, eh, představuje to hodnoty eh, Evropské unie, eh, Nejsou to hodnoty pouze teoretické, ale hodnoty v praxi žité. A to je to, čím se odlišujeme. Jsem hrdý na to, že mohu eh, pracovat pro instituci, která má cíle nejen pro sebe samu, ale pro zlepšení globální situace ve světě. Co se týče financování, Jak eh, jsem řekl již eh, úvodem, to je eh, složité a důležité je mít dostatek financování, abychom dosáhli i odstrašujícího účinku vůči zemím, kde je to zapotřebí. My musíme vynalézt mechanismy, které jsou více vyvážené není mým úkolem eh, hovořit o konkrétních způsobech, jak toho dosáhnout, ale není těžké si představit to konkrétně, ale je to velice důležité, tedy mít finanční mechanismy, které jsou rychlé a spravedlivé. Já chci podtrhnout to slovo rychlý. Když hovoříme o otázkách bezpečnosti, tak čas je zcela zásadní. Nejste-li připraveni zasáhnout včas, tak nemusíte zasahovat vůbec, protože přijdete-li příliš pozdě, tak ty největší škody jsou již napáchány. Na to máme nastavené mechanismy, na to se také někdo ptal. Ano, máme tedy mechanismy, které někdy jsou těžkopádné. Těžkopádné jsou, protože jsou demokratické a e, jsou pomalé. A, ale to je ta rovnováha, kterou e, se stále snažíme nacházet. E, demokratický proces vyžaduje čas a zároveň je potřeba rychle zasahovat. E, je to problém a všichni před tím problémem stojí. My bychom se v tom měli trochu zlepšit, protože to rozhodně možná je. Co se týče semestru, tady vás nechci s tím mást. Pokud je o konkrétní věc, a totiž bezpečnost, což má velký význam pro naše občany, a pokud si to nevykládám špatně, pokud si nevykládám špatně průzkumy, třeba Eurobarometr, Naši občané jsou na naší straně. V zásadě. Každé zemi. Každý chce bezpečnost, každý chce koordinaci, každý chce mnohem integrovanější mechanismus. Takže když to řádně vysvětlíme, neměli bychom mít žádný problém s legitimitou takového vývoje, o jakém mluvím. Ale já jsem si vzal tento příklad proto, protože jde o to, jakým způsobem se třeba provádí vzájemné hodnocení. Všichni to známe. Když to dáme na stůl, bereme to vážně, všichni se na to dívají, všichni to vidí. A já myslím, že to vzájemné hodnocení není povinná věc, ale musíte si projít tím, že případně budete mít ostudu v úzovkách z toho, že jste neudělali, co jste udělat měli. Vezměte si třeba pařížskou dohodu o změně klimatu. To se týká celého světa. Tam není nic povinného. Ale díky vzájemnému hodnocení to funguje. Je to takové, jak je to je. Já, řeknete, já jsem vědec, já vím, co to znamená vzájemné hodnocení. Musí vás posoudit ti, kteří jsou vám rovní. A pak máte ostudu, když něco neuděláte pořádně. Nikdo vás za nic nepotrestá, třeba ze zákona. Nicméně navždycky se to o vás bude vědět. Takže takovýto typ je dobrý způsob, jak věci, věci dělat. A, a já jsem velice rád, že toto se vztahuje právě na tu pařížskou dohodu o změně klimatu, protože já myslím, že to vlastně už funguje. Zamysleme se nad tím, jestli to dokážeme udělat na exekutivní úrovni ve vztahu k věcem, které se dotýkají linií aktivit Evropské unie, kde jsme tak trošku pozadu a musíme to urychlit. Jak dosáhnout takového urychlení? Se zhora dolů to prostě nejde. Musíme najít mechanismus, který bude znamenat, že takováto analýza na základě příslibů, které jsme učinili, ne na základě něčeho, k čemu vás nutíme, ne na základě vašich příslibů. To je dobrý způsob, jak věci dělat demokraticky. A mít řešení, která budou lepší než ta dosavadní, protože zatím jsme slíbili 2%, 1,5%, A v podstatě každému je jedno, jestli to tak nakonec není. Ale přijde okamžik, kdy budeme chtít skutečně postoupit dopředu a pak nám musí záležet na tom, aby lidé udělali, co mají. Aby se chovali tak, jak mají. To neznamená, že budete řídit rozpočet jiných zemí. Ale pokud chcete mít úplný rozpočet, vy tady budete pracovat na rozpočtu, budete mít semestr, dejme tomu, že v tomto případě to bude rok, takovýto mechanismus Potřebujeme, abychom se nad tím začali zamýšlet. Je to velice atraktivní návrh. Já to teď využívám pro obranu, pro bezpečnost obecně. To neznamená, že to musí být každý rok, může to být třeba každé tři roky. Tak, jak se Evropská unie rozhodne. Ale mně by se velice líbilo, Kdybychom měli takovýto mechanismus, kdyby se využíval častěji v životě Evropské unie. Já tomu říkám vzájemné hodnocení, vy tomu můžete říkat, jak chcete. Pořád to ještě není realita, takže ten název se může měnit. Kdo nebo co brání v tom, aby vznikla Bílá kniha? Já myslím, že to kombinace různých věcí. Nezapomínejte, že už se to objevilo kolem, v době kolem Lisabonské smlouvy. Ale Lisabonská krize, ratifikace Lisabonské smlouvy a krize byly příliš blízko. A je pravda, že asi nebyl čas na to, abychom udrželi to napětí, které panovalo, když se diskutovalo o Lisabonské smlouvě. To se diskutovalo úplně o všem. Ne se všech, se stejnou intenzitou. Nicméně pak přišla krize a vůči představitelé Evropské unie se začali víc zaměřovat na krizi a ta krize byla další, než se čekalo, pořád ještě přetrvává. A proto dnes o těchto věcech mluvíme. S takovou intenzitou. Protože si musíme uvědomit, že některé věci jsme nevyužili řádně, pokud jde o bezpečnost a obranu. Ale současně jsme v našem sousedství slyšeli varovná znamení, budíčky, hlasitější usnadnit nemohli. to sousedství, které máme teď, je úplně jiné, než jaké bylo v roce 2005 a 6. Takže současně máme krizi a dramatickou změnu v našem sousedství z politického, sociálního, ekonomického i bezpečnostního hlediska. To pořád přetrvává. A nezapomínejte, že dnes máme velice významnou uprchlickou krizi, protože máme válku v Sýrii. Kdyby nebyla Sýrie, neměli bychom v dnešní situaci za dnešních podmínek jednu z těch nejdramatičtějších situací, kterým čelíme kolektivně jako Evropská unie. Musíme tomu pozorně naslouchat? Já myslím, že ano. Musíme tyto věci realizovat? Musíme provést tuto analýzu důkladně? Já myslím, že ano. Protože nás překvapila nejenom ekonomická krize, ale i ty ostatní krize, které přišly více méně současně s ekonomickou krizi. Ty nás také zaskočily. A já si myslím, <clears throat> že není třeba, aby Evropskou unii něco zaskočilo. Já myslím, že jsem odpověděl víceméně na všechny otázky. Nicméně ještě jednou chci zopakovat, že ty dokumenty, které tady byly předloženy, Evropskému parlamentu. To nebyla moje iniciativa, Evropský parlament mě o to požádal. V tomto odpovědi nejsou odpovědi na všechny otázky. otázky. Je tam v zásadě nastíněný nějaký postup. Víme, na co se musíme ptát, ale my odpověď nedáváme. To není naším úkolem, ale pokud budete potřebovat mé vyjádření, můj postoj, rozhodně mě můžete požádat. Tak je to tedy s tím dokumentem, který vám tady dnes předkládám. Ano, děkuji, pane předsedo, děkujeme za fascinující vystoupení. Ano, to byl závěr Rozhodně jsme rádi, že jste tady byla. Určitě to není konec našich debat na toto téma. Budeme mít ještě zasedání rady. Na konci měsíce summit to a o obou věcech se tam bude mluvit. Nehledě na to, že ještě před radou nás čeká významná věc, ve Spojeném království, a totiž referendum. A já jsem si jistá, že většina z nás si přeje, aby Spojené království zůstalo mezi námi a aby přispíval k tomuto společnému úsilí. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Já myslím, že to bylo natolik komplexní a náročné i z intelektuálního hlediska, že si to musíme promyslet a Příští kolečko zřejmě uspořádáme později. Děkuji, děkuji všem členům za dnešní nesmírně živou debatu u obou bodů na pořadu jednání. Děkuji spolupracovníkům sekretariátu výboru SEDE za přípravu těchto zasedání. A děkuji také všem tlumočníkům za jejich skvělou práci. Nebylo to tak snadné. Někteří řečníci, včetně mě, nemluvili zrovna pomalu. Občas to bylo obtížné. Mnohokrát děkuji.